So, nevertheless. No dobře, takže pět minut po třetí, začneme. První bod našeho odpoledního zasedání je prezentace zprávy UNCTAD o světových investicích z roku 2017. A já jsem velice rád, že tady James Cán, který je ředitelem pro investice a podnikání v rámci organizace UNCTAD. A je samozřejmě také redaktorem té každoroční zprávy o investicích. Je tedy opravdu odborník na slovo vzatý na globální úrovni. A blahopřejeme liberálům. Jste nejvíce zastoupená skupina v sále. Výborně. Investiční politika stále patří k prioritám naší agendy. Samozřejmě otázka mechanismu pro řešení sporů v oblasti investic je stále aktuální. Před pár hodinami jsme mluvili o obchodní dohodě s Japonskem a o různých postojích k řešení sporů. Japonsko je napojené na starý systém, a my se snažíme naše partnery přesvědčit o tom, aby přišli na nový systém Evropské unie. Tyto diskuze stále probíhají. Za druhé, vedeme vážnou diskuzi o investiční politice USA, zvlášť pokud jde o investice z Číny, o evropské investice v Číně. A máme návrh sledování investic a samozřejmě, pokud jde o digitalizaci a výzvy, které vyplývají ze změn průmyslové produkce, jsou také klíčem pro investiční politiku. V současné době připravujeme zprávu o aspektech, které se týkají obchodu oblasti digitalizace. Máme tady celou řadu aktuálních témat, která souvisí s investicemi. Já jsem opravdu rád, že jste mezi námi a můžete nás seznámit s tím, jak vypadá situace s investiční politikou v globálním měřítku. Pane Cáne, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především děkuji za to, že jste pozvali Anktet opět do Evropského parlamentu. Je pro mě velká čest, že tady mohu být. V posledních letech jsem tady téměř každý rok, takže děkuji za pozvání. A chci také jménem Ankteru poděkovat vám a vašemu týmu za úzkou spolupráci v posledních letech. Zejména loni, kdy delegace Evropského parlamentu přijela do Anktedu vy sám jste se zúčastnil dialogu předních činitelů. Byli tam i političtí vůdci, přední postavitelé podnikatelů. A my jsme za to velmi vděční. Takže dnes se ve své prezentaci zaměřím na tři aspekty, které se v nějakém ohledu objevily v letošní zprávě o investicích. První z nich jsou trendy a vyhlídky, pokud je o globální investice. Druhá věc je vývoj investiční politiky, včetně otázek vnitrostátní bezpečnosti, pokud vím, to je věc, na které poslancům hodně záleží. Je to předmětem debaty. Stejně jako reforma investic a reforma investičních dohod, jak se správně říkal pane předsedo. A třetí část je téma dnešní nebo letošní zprávy, což je investice do digitální ekonomiky, výzvy a politiky. Nejprve mi dovolte, abych se zmínil o globálních investičních trendech a vyhlídkách. Toto je takový základní graf a ten ukazuje tři hlavní prvky. První jsou trendy a ty by se daly shrnout tak, jako nízká úroveň investičních toků a trnitá cesta k obnově globálních investic. Za druhé, geografické šablony. Vidíme, že investiční toky jsou nerovnoměrné, když porovnáme různé regiony, a rok od roku se liší. A ty rozdíly byly v posledních letech opravdu drastické. A za třetí vyhlídky. Anket je opatrně optimistický, co se vyhlídek týče. Myslíme si, že došlo k mírnému obnovení, ale čeká nás velká nejistota. A samozřejmě je tady ještě poslední bod, kromě těch tří, které jsou na tomto grafu, a totiž všechny tyto investiční toky a trendy mají dopad pro globální hodnotové řetězce a růst produktivity v celém světě. Na tomto grafu vidíte, že v posledních letech, zejména od globální finanční krize, nedošlo k obnově globálních investic na úroveň před rokem 2007, kdy dosáhly vrcholu. V posledních letech naopak investice poklesly o 2 porovnání s 30% nárůstem v roce 2015. A když se podíváte na ta čísla, vidíte, že investiční toky to opravdu neměly jednoduché. Od finanční krize pětkrát poklesly a pouze trojnásobně se pokusili zotavit. Takže proto říkáme, že cesta k zotavení zůstává stále hrbolata, za druhé, když se podíváte na investiční toky do různých uskupení nebo regionů, jako jsou třeba rozvoj, rozvinuté země, rozvojové země a ekonomiky v přechodné fázi, také vidíte, že to není vyrovnané, ale zajímavé je, že občas, třeba v roce 2013 nebo v roce 2014, investiční toky do rozvojových zemí podstatně narostly a předčili rozvinuté země. Podíl investičních toků do rozvíjících se ekonomik byl vyšší než investiční tok do rozvinutých zemí. Ale tato tendence se otočila v roce 2015 a 16. A rozvinuté země teď absorbují téměř 60 celkových globálních investic. V rozvojových zemích přímé zahraniční investice drasticky poklesly, porovnání s tím dvouprocentním poklesem celosvětově, třeba investiční toky do Ázie poklesly o 15 a do Latinské Ameriky a Karibiku o 14 Afrika zaznamenala pokles o 5 V rozvinutých zemích si udrželi investice vysokou úroveň, ale stejně je to níž, než byla ta nejvyšší úroveň v roce 2007. Výhlídky. Podle odhadu Anktedu je možné, že globální přímé zahraniční investice v roce 2017 mírně porostou, zhruba o 5 a dosáhnou 1,75 trilionu amerických dolarů v letošním roce. A ten mírný nárůst bude pokračovat až do 1,85. Nicméně investiční toky zůstávají na nízké úrovni, na nižší úrovni, než byl vrchol v roce 2007. Jsme tady sice opatrní optimisté, ale musíme mít na paměti, že v globální ekonomice panují velké nejistoty, které budou bránit globálním investičním tokům. Je to třeba nízký růst globální ekonomiky, velká politická nejistota a velká geopolitická rizika. A je tady také řada dalších faktorů, které ovlivní růst globálních přímých zahraničních investic. Nízká úroveň toku investic celosvětově a také typ těchto toků z hlediska způsobu vstupu, což jsou investice do nových projektů a nebo stávajících projektů, pozorujeme že je tady špatná vyhlídka pro třeba hodnotové řetězce, protože hlavní část růstu měla podobu přeshraničních akvizic, včetně podnikových restrukturalizací a inverzí pro daňové účely. K tomu docházelo v letech 2015 a 2014. Když ty toky přímých zahraničních investic hodně narostly. Investice do projektů na zelené louce od globální finanční krize příliš nerostly a to znamená, že nedochází k velké expanzi podniků v globálně hodnotových řetězcích. A proto také mezinárodní obchod eh, postrádá hybnou sílu. Jak víme, dvě třetiny globálního obchodu procházejí přes globální hodnotové řetězce pod společnou zprávou nadnárodních společností. Jedna třetina se týká obchodu mezi podniky nebo uvnitř podniků, tady v tom hodnotovém řetězci, a dvě třetiny mezi jednotlivými nadnárodními podniky, které dominují mezinárodním integrovaným produkčním sítím. To je znepokojivé a víme také, že zahraniční investice přinášejí pokročilé technologie, poznatky na trh, know-how a posilují produktivní kapacitu, zvlášť v ekonomikách, kde takovéto dovednosti a technologie opravdu hodně potřebují. A to tedy bránilo nárůstu produktivity, zejména v rozvojových zemích. A nyní druhý aspekt eh, naší zprávy. Vývoj investiční politiky, včetně otázek vnitrostátní bezpečnosti a reforma mezinárodních investičních režimů. Nejprve vám ukážu dva grafy. Na ně vidíte dynamiku tvorby mezinárodní investiční politiky. Jsou tady v podstatě čtyři rysy, které se projevily ve vývoji investičních politik. Já jim říkám 4D. Je to dynamika při tvorbě politiky, dichotomie ve vnitrostátních regulačních rámcích, divergence v přístupu k mezinárodním dohodám o investicích a dilema při naplňování udržitelných cílů rozvoje. Nejprve dynamika tvorby politiky. V posledním roce, zejména v posledním roce, byla tvorba investiční politiky nesmírně dynamická. Přes 50 zemí zavedlo novou investiční politiku dejme tomu přes 120 politických opatření, včetně reformy vnitrostátních investičních režimů. To byla nejvyšší úroveň v porovnání s předchozími lety. A také na mezinárodní úrovni bylo víc uzavřených dohod a viděli jsme byli jsme svědky uzavření 630 investičních dohod a když do toho započítáme začátek tohoto roku, bylo uzavřeno dalších pět dohod. Pokračuje tedy uzavírání mezinárodních dohod o investicích. A nejenom to. Když tam ještě započítáme dohody, o kterých se teď vyjednává, vidíme, že přes 100 zemí vyjednává v současné době přes 60 dohod bilaterálních, regionálních, subregionálních a meziregionálních. Takové je tedy tempo uzavírání dohod. V jiných oblastech tvorby mezinárodních politik něco takového nevidíte. Také jsme vypozorovali, že nezávazná pravidla a mezinárodní standardy stále pokračují, zejména v oblasti podávání zpráv o podnicích, sociální odpovědnosti, v oblasti otázek řízení a zprávy. Zavádí se tedy nové standardy a dělají to nejenom vlády, ale také průmyslová združení, občanská společnost a dokonce samotné podniky. Druhý rys, který jsem zmínil, byla dichotomie vnitrostátních eh, regulačních směrů. Graf vlevo na obrazovce ukazuje, že tvorba investiční politiky na národní úrovni je jakousi paralelou neboli. Vidíme tady paralelu s liberalizací, propagaci usnadňováním eh, investičních opatření a nárůst omezení a ochranářská opatření ve vztahu k investicím. Vidíme, že dokonce stejné země zavádějí jak liberalizační a propagační opatření, tak omezující opatření a ochranářská opatření v současné době. Tomu já říkám dichotomie. Když se podíváte na levou stranu toho grafu, na 90. léta a začátek tohoto století, vidíte, že v průměru v podstatě 9 nových zavedených opatření se pohybuje směrem k omezení a v průměru téměř 30 opatření má nyní za následek omezení a ochranu včetně opatření v oblasti vnitrostátní bezpečnosti. K tomu se ještě dostanu. Na pravé straně vidíte dynamiku uzavírání mezinárodních investičních dohod. Tomu říkám divergence, protože jsou tady tři nebo čtyři síly, které působí v současné době. Nejprve, jak už jsem říkal, Celá řada zemí pořád ještě uzavírá dohody a v těch nových dohodách se snaží navýšit ochranu investic a standardy pro liberalizaci na jedné straně a na druhé straně zavádět závazky, které se týkají sociální odpovědnosti podniků, aby se vyvážela, vyváželo postavení podniků a státu. A tomu říkáme pozvedání standardů, aktualizace mezinárodních standardů ve smlouvách. A ta druhá síla, druhá složka se týká zemí, které se odpojí od mezinárodního režimu investic. Ukončují investiční dohody, opouštějí systém a přestávají se účastnit straných procesů a řešení sporů, jako je třeba exit a podobně. To je tedy ta druhá síla, která tady působí. Některé země jednostranně vypovídají investiční dohody a v loňském roce bylo vypovězeno 19 dohod ze strany některých zemí. A předtím byly ještě některé další. Jsou to především klíčové nově vznikající ekonomiky. Ta třetí síla jsou většina. Většina zemí se snaží eh, znovu posoudit a upravit eh, modely pro smlouvy a příslušné sítě a upravit ty modely v rámci příprav na vyjednávání nové generace neboli nového mm, investičního nové generace. A proto mluvím o reformě režimů mezinárodních investičních dohod. Pan Lang právě změnil reformy. A podle cestovní mapy ANKTED pro reformu mezinárodních investičních režim, kterou jsme zveřejnili v roce 2013, platí dvě fáze reformy. První fáze postupuje velice dobře, výsledky jsou výborné. Co máme na mysli první fází? První fáze spočívá v tom, že země a regionální seskupení posuzují své sítě investičních dohod, upravují své modely pro smlouvy a své postoje a připravují se na vyjednávání. A vzniká tak nová generace modelů pro vyjednávání nových dohod. To už jsme pozorovali. A když se podíváme na, ta, na ty investiční dohody nové generace, které byly podepsány v posledních třech nebo čtyřech letech, dá se říct, že trendem je racionalizace udržitelného vývoje. Objevuje se to ve smlouvách, jsou tam práva a povinnosti ve vztahu mezi podniky a státy. Takže to jsou dobré trendy. Druhá fáze reformy se bude týkat stávajících dohod Máme přes 2700 investičních dohod, jak my říkáme, starší generace, které byly uzavřeny koncem minulého století nebo začátkem tohoto století, před finanční krizí, před posunem paradigmatu. Takže tyto dohody jsou opouštěny. A když se podíváte na případy řešení sporů s investory v posledních letech, převážná většina, pokud ne všechny případy, jsou důsledkem nebo vyplývají ze smluv no, z té staré generace. A když se na ty smlouvy podíváme, vidíme, že přes 90 nebo 95 smluv nezmiňuje udržitelný rozvoj. Není tam ta dimenze udržitelného rozvoje. Není tam právo na regulaci určitých prvků v těchto smlouvách. Takže musíme tyto dohody nějak řešit. To je druhá fáze reformy. A v letošní zprávě o světových investicích máme dvě možnosti, jak řešit tuto starou generaci investiční dohody. Je to modernizace, aktualizace nebo dokonce nejrůznější opatření pro aktualizaci, abychom se vyhnuli sporům, které zbytečně brání udržitelnému rozvoji a úsilí vlád. To je tedy reforma v kontextu divergence mezinárodních investičních režimů. A poslední věc, kterou chci zmínit ve vztahu k mezinárodním investičním politikám, je dilema. Co je to dilema? Dilema je v tom, že světoví vůdci, vlády a společnost teď sledují udržitelné cíle rozvoje, stanovili jsme si 17 cílů a země zavádějí různé politiky, různá opatření. Všechny tyto věci nebo většina z těchto cílů udržitelného rozvoje se dotýká sektorů, odvětví, která jsou velice citlivá pro vládu. Týká se to tedy zemědělství, infrastruktury, veřejných služeb, jako je vodohospodářství, rozvoj měst, eh, kanalizace, infrastruktura. Jsou to oblasti, které opravdu potřebují investice. My víme, že jsou mezery ve financování. Podle Anktedu je to 2,5 trilionů amerických dolarů každý rok jenom v rozvojových zemích, takže potřebují soukromé investice do těchto odvětví. Ale když se na ta odvětví podíváte, když se podíváte na investiční politiky, většinou se uzavírají vůči soukromým a zahraničním investicím. Je to samozřejmě pochopitelné, protože jsou to sektory, kde potřebujete veřejné sektory, veřejné investice, máte cíle a služby, které jsou cenově dostupné, které jsou e, přístupné pro chudé, ale nestačí to. To je tedy dilema. A je to výzva, před kterou stojí tvůrci politiky a zákonodárci jako jste vy. Musíme to nějak vyřešit a musíme najít rovnováhu mezi soukromými investicemi a veřejnými investicemi. Musíme vyvážet snahy o vylepšení investičního profilu pro investice na jedné straně a na druhé straně zajistit, že nebudou trpět veřejné zájmy a podniky budou produkovat statky, které jsou cenově dostupné i pro chudé. Změnil bych jednu věc, o kterou se zajímá parlament, pokud by mě to otázka vnitrostátní bezpečnosti. Když se podíváte na ty grafy, na první z nich vidíte, že výjimky pro vnitrostátní bezpečnost které jsou mezinárodní investiční dohoda. My máme v UNCTADu databázi, jsou tam tisíce investičních dohod a my je procházíme, abychom viděli, jak se v nich odráží výjimky pro vnitrostátní bezpečnost i v průběhu času. A když se na to podíváte, vidíte, že za prvé celkové pokrytí nějakých těch tři tisíce vypadá velice nízké zvlášť když jsou to smlouvy, nebo se, se podíváte na smlouvy podepsané do roku 2000, bylo jich jenom 9%. Jenom 9% dohod obsahovalo výjimku pro vnitrostátní bezpečnost. A celkově ze všech dohod v podstatě jenom 14 pokrývá otázky vnitrostátní bezpečnosti. To je asi 350 dohod. Ale když se podíváte na smlouvy z poslední doby, podepsané od roku 2011 do roku 2016, v polovině z těchto dohod jsou doložky, které se týkají výjimky pro vnitrostátní bezpečnost. Znamená to, že v mezinárodních investičních dohodách se pozornost obrací i na otázky vnitrostátní bezpečnosti. A na národní úrovni tam máme přehled z hlediska ochrany strategických odvětví a udělali jsme si také průzkum. Přes 50 zemí, které jsme hodnotili, jsou velké ekonomiky, to znamená přes 50 zemí má omezení pro zahraniční investice v citlivých sektorech. Ve 14 zemích jsou státní monopoly, které jsou jednoznačně uvedeny v investičních zákonech a jsou to aktivity, kde je potřeba zajistit základní veřejné služby. Máme 18 zemí, kde jsou mechanismy revize zahraničních investic pro předem stanovené sektory, které liberalizují, ale chtějí prověřovat. A pak máme 8 zemí s mechanismem pro prověrku zahraničních investic, a to se může týkat jakékoliv zahraniční investice, neboli liberalizují, neomezují některé sektory, ale mají právo prověřit je a sledovat je. Také se zabýváme opatřeními, no, investičními opatřeními, která jsou zavedena nově, eh, a bylo to v období 2006 až 16, a přes 20 nově zavedených politických opatření se dotýká vnitrostátní bezpečnosti. Souvisí to s revizí stávajících eh, opatření, eh, s mechanizmy revizními, z revizí stávajících mechanismů. Je toho hodně. Jakých politických záležitostí se to týká? Když si vezmeme tu prověrku vnitrostátní bezpečnosti, jsou to čtyři hlavní věci. Za prvé, různé země mají různé typy předpisů pro přímé zahraniční investice z důvodu národní bezpečnosti. Za druhé, postupy pro prožování investic uplatňují různé koncepce vnitrostátní bezpečnosti. Za třetí, země se liší, pokud jde o obsah a hloubku postupů prověřování investic. A za čtvrté, a to je velice důležité, je tady otázka, jak rozlišovat mezi legitimními veřejnými zájmy a ochranářskými opatřeními. To je opravdu těžké. A my říkáme, že investiční protekcionismus e, závisí na tom, kdo se na to dívá, kdo to posuzuje, protože není žádná definice investičního ochranářství v této fázi. V žádném mezinárodním nástroji pro politiky. Poslední část mého vystoupení se týká tématu letošní světové zprávy o investicích a jsou to investice do digitální ekonomiky, výzvy a politiky. Nejprve tento graf ukazuje hlavní aktéry digitalizovaného globálního hodnotového řetězce. Já myslím, že globální hodnotový řetězec bude hodně ovlivněn digitalizací ekonomiky v celém světě. Bude to mít tady dopad na obchod i na investice. Já bych ty věci zdůraznil. Za prvé, digitalizace proměňuje mezinárodní produkci a globální hodnotové řetězce. Dopad digitalizace na mezinárodní produkci se dotýká všech aktérů v digitálním ekosystému. Tady můžeme zmínit národní podniky v oblasti IKT, digitální národní společnosti a tradiční národní společnosti. Jaký to má všechno dopad na tyto podniky v globálním hodnotovém řetězci? Přetváří se podoba zahraničních investic a to různým způsobem. Za prvé vznikají noví aktéři. Jsou to podniky v oblasti IKT a digitální národní podniky a rostou velice rychle, mnohem rychleji než tradiční národní společnosti. Když se podíváte na pořadí první stovky nebo prvních pětiset národních podniků, Stále častěji tam vidíme nadnárodní, digitální nadnárodní společnosti. Vidíme, jak se posunují dopředu a to mnohem rychleji než ostatní podniky. Za druhé, když jsme vůbec poprvé seřadili, když Anktet poprvé seřadil digitální národní společnosti v celém světě, rostou opravdu rychle. Mnohem rychleji než ostatní. A tyto digitální národní společnosti se zásadně liší od těch tradičních. Když se podíváte na jejich mezinárodní stopu, jsou tam tři hlavní rysy. Za prvé, jsou to odlehčená mezinárodní aktiva. To znamená, že mají méně přímých zahraničních investic. Mají odlehčený režim provozu. Za druhé, je to vysoká koncentrace, například. Když se podíváte na ty největší, nejúspěšnější digitální národní společnosti, 60 má centrálu ve Spojených státech. A dalších 30 je soustředěno do několika zemí, jako je Čína, Japonsko a Německo. Jich velmi málo. Takže je to koncentrovanější než tradiční na národní společnosti. A to má vliv na konkurenci. Týká se to globálních otázek konkurence. Za třetí, mývají velké zásoby hotovosti v zahraničí a to má také dopad pro daně a daňové příjmy jednotlivých zemí. To jsou tedy tři hlavní rysy, kterým by možná poslanci měli věnovat pozornost. Nyní digitalizace ekonomiky má také dopad na tradiční národní podniky a to zásadní dopad. Uvedu vám tři hlavní rysy. Za prvé, digitalizace ovlivňuje každý segment celého globálního hodnotového řetězce. Od zásobování, výzkumu a vývoje přes produkci, koordinaci, logistiku až po vztahy s zákazníky. A ovlivňuje to dokonce strukturu řízení a zprávy na národních společností. Za druhé, Dochází k přechodu k formě výroby s odlehčenými aktivy. Co mám na mysli? Už jsem říkal, že bude stále méně forem aktivních investic, jako jsou přímé zahraniční investice, volí si stále častěji neaktivní formu mezinárodního provozu nebo produkce. To znamená, že využívají stále více smluvní dodavatele, licence a franšízy místo přímých investic. Důvody jsou dva. První je zamezení riziku vzhledem k dnešním nejistotám a další důvod je digitalizace. Za třetí vznikají nové obchodní modely – zintenzivňuje se mezinárodní působení a dochází k narušení tradičních modulů na národní společností. Jsou například různé modely, jako třeba urychlená servisifikace, rozšířená, rozšířené zprostředkování, distribuce, flexibilní produkce – To jsou všechno nové modely, třeba 3D, to také znáte. To je tedy dopad. A další klíčová věc, kterou bych chtěl mm, vyzvednout, je to, že v blízké budoucnosti bude možné dosáhnout internetu pro všechny. Co tím máme na mysli? V cílech udržitelného rozvoje je jeden důležitý cíl, a totiž propojitelnost po celém světě. A my si myslíme, že když budou správné politiky, bude to možné. My jsme spočítali, jaká je digitální propas po celém světě, pokud je o přístup k internetu pro všechny, propojení. A spočítali jsme, co potřebujeme. Takže pokud chceme zaplnit tuto mezeru, uzavřít tuto propas hlediska internetové propojitelnosti na základě eh, připojení 3, 3G nepotřebujeme moc velké investice, ani v těch rozvíjejících se ekonomikách. Je to překvapivé. Stačilo by 100 miliard amerických dolarů, abychom vybudovali základní síť k propojení, internetovému propojení 3G pro rozvojové země a ekonomiky v přechodu. Nicméně, potřebujeme ještě další aspekty Internetové propojení investic by měla také podpořit infrastruktura pro dodávky elektřiny v nejchudších zemích. Potřebujeme také dostupnost telefonů, dovednosti, dodávku obsahu a to všechno je nutné, abychom zúžili tu velkou propast. I když budete mít připojení k internetu v rozvojových zemích stejně jako v Evropě, budete mít pokrytí širokopásmovým internetem, nebude to ještě znamenat, že obyvatelé k tomu opravdu budou mít přístup. Jde tedy také o využití a to potřebuje i všechny ty ostatní věci. Já myslím, že už jsem vyčerpal hodně času. Už se dostávám ke konci politiky. Máme politický rámec pro investice do digitální ekonomiky, je to takový celostní přístup. Politický rámec musí být ze strategie pro rozvoj digitální ekonomik, zvlášť v rozvojových zemích, vzhledem ke koncentraci digitálních podniků a digitálních ekonomik. V takovémto případě prosazujeme zapracování investičních politik do investičních rozvojových strategií a zapracování těchto strategií do investičních politik. To zatím nevidíme, zatím máme nedostatky v obou směrech a digitální ekonomiky nepotřebují jenom rozvoj infrastruktury, ale také digitální sektor, digitální podniky a akceptaci digitalizace ve všech odvětvích, zejména v rozvojových zemích. Aby nestráceli krok s vývojem z globálního hodnotového řetězce a byli konkurenceschopní na mezinárodním e, trhu, pokud je o obchod i investice. A samozřejmě musíme nastavit rovnováhu mezi veřejnými a soukromými zájmy. Musíme se zbavit překážek obchodu a investic a překážky investic, v nich se také odrážejí eh, obavy veřejnosti a to musíme také řešit. Mnohokrát děkuji. Děkujeme, pane Zane. Děkujeme vám za velmi hluboký vhled do investiční politiky z globálního hlediska. Děkuji, bylo to velmi zajímavé a nyní má, mají možnost naši kolegové položit otázku. Nejprve tedy Imar, potom Maritě. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a mnohokrát děkuji za toto vystoupení, které nám dalo eh, takovou širokou a důkladnou vizi eh, zahraničních investic. Já bych ráda položila dvě otázky. Za prvé, je jasné, že aby bylo možné rozvíjet investice v těch zemích, kde je to nejvíce zapotřebí, eh, které nejvíce potřebují základní infrastrukturu pro veřejné služby základního typu. Tam je zapotřebí partnerství soukromého a veřejného sektoru. Současně je důležité, aby v takovýchto zemích Eh, aby byla také eh, pracovníci, kteří jsou schopni provádět kontrolu eh, všech těch investičních toků. A myslíme si, že ty výhody a výnosy, ty to jsou, eh, jdou do soukromých rukou, zatímco různé náklady eh, jdou spíše na úkor celé společnosti. Právě proto je zapotřebí takových eh, kontrol. To právě často také vytváří negativní pohled na tyto investice. Chtěla bych tedy položit dvě otázky, na které bych chtěla znát váš názor. Jednak je tady přitažlivost pro zahraniční investice na základě fiskálních podmínek jsou některé podniky, které potřebují více veřejných prostředků, aby mohly poskytovat eh, náležité služby a vytvářet náležitou eh, infrastrukturu. Pro takovéto podniky je zapotřebí mít určité snížené fiskální sazby. Chtěla bych vědět, zda UNCTAD pracuje na určitém typu Um, regulace či stanovení předpisů pro fiskální oblast, aby eh, podniky platily daně tam, eh, kde podnikají eh, a aby přitahovali další investice. A za druhé, pokud jde o typy veřejných eh, investic. Jak víte, my tady fungujeme v Evropské unii, kde jsme uzavřeli dohodu s Kanadou a eh, právě cílem takovéto dohody je dosáhnout určitého multilateralismu. Mě by zajímalo, jak vy se díváte na takovýto typ eh, dohod. Děkuji. Děkuji, Maritě Šáke. Děkuji, pane předsedo, já jsem ještě poslouchala překlad, takže jsem vás neslyšela. Děkuji, pane Záne, za skvělou prezentaci, která je velmi aktuální, protože se dotýká všech těch velmi aktuálních politických témat, o kterých tu v tuto chvíli diskutujeme. Já osobně s zpracovávám zprávu o digitální ekonomice a už jsem se podobným tématům věnovala. Vím, že to je oblast, která se velmi rychle rozvíjí a musíme tady sladěvat nejrůznější sektory, ale zároveň je to tak, že ta diskuse je poměrně politizovaná a tímto směrem jde i moje otázka. Chci se podívat o něco dál, to znamená, jaké dopady mohou mít naše rozhodnutí, která tady přijmeme. Eh, vaše prezentace ukázala, že je potřeba získávat eh, přímé zahraniční investice, abychom dosáhli cílu udržitelného rozvoje. To je naprosto zásadní, ale zároveň je to tak, že všechny smlouvy nebo dohody, eh, které obsahují ochranu investic, jsou nyní předmětem kontroly. Pravděpodobně neřeknu nic nového, že lidé, kteří věří v rozvoj, jsou hlavními protagonisty těch kontrol dohod staré generace. To znamená, že, se, že dochází e, k určité paralýze. E, dneska dopoledne jsme tu měli komisařku, která říkala, že ochrana investic by možná měla být úplně vynechána. konkrétně tedy e, z nedávno schválené dohody mezi EU a Japonskem. Zajímavé mě přišlo ještě to, že konzervativnější strana politického spektra nyní eh, se snaží o výjimky pro to, abychom tedy mohli v Evropě přijmout zahraniční přímé investice. To znamená, že na tomto poli je skutečně velmi zajímavý vývoj. Ráda bych se vás zeptala na rizika paralýzy, to znamená toho, že by nedocházelo k vývoji, k modernizaci eh, pravidel pro protekcionismus, e, jaká se do, jaké se domníváte, že by to mohlo mít dopady na plnění cílů udržitelného rozvoje. A kromě toho mám ještě jednu otázku a ta se týká významu internetu pro všechny v, rozvojové, v rozvojových zemích kde vidíte roli soukromého sektoru ve vztahu k veřejným zájmům. Vy jste upozornil na dopady na hospodářskou soutěž, pokud jde o ty velké hráče v oblasti technologie, jde o rovnováhu eh, toho, kde je kapitál, toho, kde padají rozhodnutí, eh, tam, kde jsou, je tady nízká míra aktiv, nízká míra přímých zahraničních investic. To znamená, že mi jde o veřejný dopad eh, toho konceptu internet pro všechny, pokud to srovnáme s komerčně Mm, prováděnými eh, projekty v rozvojových zemích, v rozvojových ekonomikách. Eh, to je tedy všechno. Eh, doufám, že tedy se budeme moci pobavit o průřezových otázkách dopad na především rozvojové země, kde by tady mohl navrh získat soukromý sektor. Helmut Scholz, děkuji. I já bych chtěl poděkovat panu Zánovi za velmi podrobnou prezentaci o zprávě o investicích za rok 2017. Minulý rok došlo k diskuzi v Nairobi eh, o těchto otázkách a mě by tedy zajímalo, jestli byste nám mohl poskytnout některé příklady toho, kdy investiční politika eh, v těch různých oblastech, o kterých jste hovořil, přispěla ke kvalitě v průmyslu nebo v infrastruktuře? Vy jste tu hovořil o hodnotě investic, ale já bych se rád zeptal, jaká je ta kvalita investic. Jestli to určitě jestli to skutečně mělo nějaký dopad na udržitelný rozvoj, na dlouhodobou ekonomickou výkonnost těchto zemí, především zemí v rozvojovém světě. Mohl byste nám tedy ukázat, jakým způsobem přeshraniční investice, ať už jsou soukromé nebo veřejné, přispěly k tomuto rozvoji? země, které se těchto investičních politik účastní, eh, se upsaly cílům udržitelného rozvoje OSN. To znamená, že určitou zodpovědnost nesou. Musí přijmout další kroky v tomto směru. Děkuji a nyní Haudy Hautala. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat panu Zánovi za velmi podrobnou prezentaci investic. Pan Schulz právě hovořil o kvalitě investic. A moje první otázka je podobná. Vy jste jasně ukázal, že ta propast v investicích, která je potřeba k naplnění agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje, je skutečně obrovská. Možná, že abyste viděl to, co právě schválila Evropská unie. Je to Evropský fond udržitelného rozvoje a ta základní myšlenka je ta, že budeme vlastně motivovat soukromý sektor prostřednictvím veřejných prostředků, aby přispěl cílům udržitelného rozvoje. My jsme tady také zavedli eh, nutné pojistky, v neposlední řadě i díky snaze parlamentu. Zajímalo by mě, jak to vidíte vy? Co Evropská unie může učinit pro to, aby přispěla ne pouze k financování cílů udržitelného rozvoje, ale také ke kvalitě investic? Druhá otázka. Konkurence mezi investicemi, protože to eh, musí, ta může být někdy velmi eh, silná mezi jednotlivými zeměmi. Proto bych se ráda zeptala, co UNCTAD dělá eh, při poradenské činnosti zaměřené na rozvojové země, ať už jde o nelegální činnost praní špinavých peněz. Eh, díky tomu tedy bude možno ušetřit peníze na udržitelný rozvoj. Třetí otázka. Co si, co si myslíte o iniciativě paní komisařky Malstromové, pokud jde o vícestranný investiční soud? Myslíte si, že takovýto koncept Eh, myslíte si, že eh, by to tady mělo místo, pokud by takový konstrukt nakonec vznikl? A nyní Maria Arena, prosím. Oui, merci. No, děkuji. Já eh, tady hovořím na základě dokumentu, které eh, mě požádal pan Morel, abych vám je přečetla, protože on je zpravodajem ke strategickým investicím a má čtyři otázky, které chce položit právě eh, na UNCTAD. Jednak je to zpráva 2017 o investicích ve světě. Zdá se, že tady je takový dvojí jev, který vypadá paradoxně. Na jedné straně exploze různých liberalizačních nástrojů pro investice a za druhé eh, pokles mezinárodních investic eh, s perspektivou dosti chabou do budoucna. Otázka tedy zní, existuje nějaký, nějaká pozitivní vazba mezi tím, jak se násobí různé, různá opatření a pak tím skutečným objemem investic? Druhá otázka. Eh, ta se týká ochrany investic. Zpráva eh, uvádí, že počet eh, arbitrážních jednání typu ISDS je velice vysoký. 60 případů se, si stěžují investoři. A vy říkáte, že tady jsou určité pokroky, které je zapotřebí provést v, na, v otázce ochraně investice. Tak tedy investice, které teď jsou, Eh, vzhledem k tomu, že se možná vytvoří mezinárodní systém řešení sporů, ptám se, jaká doporučení, eh, jaká zlepšení navrhuje UNCTAD. Dále konkrétní případ Afriky. To, že africký kontinent trpí velkým deficitem investic, eh, pokles o 3% v roce 2016. Jestliže Afrika má tento deficit a je také zde nedostatek odpovědných investic z hlediska respektování lidských práv, sociálních práv a, životo, eh, a eh, environmentálních práv. Bylo by dobré mít eh, nástroje, jak chránit investice a podporovat investice v Africe. Bylo by dobré, aby na úrovni OSN tady se zvyšovala odpovědnost nadnárodních společností z hlediska lidských práv. Poslední otázka se týká sektorového aspektu. Eh, všechny tři evropské instituce eh, si kladou také otázku ochrany investic ve strategické oblasti. Eh, myslíme především na takové predátorské investice, jako například Čína v Evropě. Má UNCTAD možnost změřit objem takovýchto investic ve strategické oblasti a pokud ano, máte skutečně pocit, že se tento jev znásobuje a urychluje? Děkuji. Děkuji. Já bych ještě dodala otázku. Jedna se týká eh, screeningu investic, ochrany eh, z hlediska eh, bezpečnosti. Je opravdu nějaký nástroj, nebo je to spíše taková politická, takový politický nástroj? A jsou nějaké konkrétní příklady, kde byl takový nástroj opravdu použit? Nebo je to spíš eh, jenom takové varování, pozor, pozor, nebo to já to použiju? A eh, ve stejném směru, jako eh, to tady už zaznělo v druhé otázce, pokud jde o koncentraci investic v digitálním světě. Jestliže opravdu propagujeme investice do digitalizace, jak můžeme zabránit tomu, aby docházelo ke koncentraci jen v pár podnicích, většinou mimo ty cílové země. Eh, jak se vy na to politicky díváte eh, z hlediska eh, investičních smluv, jak by takové smlouvy měly vypadat? Děkuji vám. Za prvé, děkuji za to, že máte zájem o práci UNCTADu. A já vidím, že poslanci a poslankyně si pečlivě přečetli eh, zprávu A také z hlediska mého pozorování posledních několika let, kdy jsem e, s vámi byl v kontaktu, konstatuji, že vaše otázky jsou cílenější, hlubší e, a mě to vlastně, pro mě to vlastně těší a těší na ně odpovídat. Ale děkuji vám za všechny tyto otázky. Cením si jich. První otázka. Potřeba spolupráce v oblasti investice, vytváření kapacit v rozvojových zemích. Ano, vytváření kapacit eh, v rozvojových zemích aby bylo možné těmto zemím pomoci vytvářet novou generaci investičních politik. Tady jsme formulovali určitý rámec pro novou generaci investičních politik a také nástroje pro eh, zkoumání investičních politik, a to zejména pro ty vlády, které se nově dostávají k moci. Máme takové briefingy pro členy vlády, vytváříme mm, a pomáháme vytvářet agentury pro investice, pomáháme školit odborníky na investice a e, pracujeme i v dalších oblastech této otázky, která je kriticky důležitá pro to, aby bylo možné vytvořit novou generaci investičních politik ve prospěch rozvoje těchto zemí. Druhá otázka. Eh, vazba na fiskální daňové eh, nástroje a pobídky eh, pro zahraniční investice. My jsme si v minulosti mysleli, že pobídky na přilákání investic je prostě taková ta, taková ta třešinka na dortu že je důležité hledat jiné aspekty, jako například velikost trhu, eh, politika, předvídatelnost, stabilita, transparentnost, eh, infrastruktura a tak dále. Je tady prostě celá eh, ta, řada tří skupin různých aspektů a to daňová podbídka, to už je jenom ta třešnička na dortu. Ale jsou tady dvě, dva aspekty, které třeba zvážit u těch nejchudších zemí. Eh, zemí s nízkým eh, příjmem. Eh, riziko návratnosti investice v těchto zemích prostě je značné. To znamená, že tyto země nejsou přitažlivé pro investory. V těch oblastech, kde je zapotřebí vytvářet služby, které by byly dostup, cenově dostupné pro chudé obyvatele. No to platí pro všechny typy zemí ostatně, aby to bylo dostupné pro chudé e, země. To také e, vytváří situaci, kdy návratnost investice není zajímavá. E, je to dlouhodobá investice, která má nízkou návratnost. A tady v takových případech potřebujeme, tedy investoři potřebují do jisté míry eh, nějakou eh, pobídku. Je těžké, aby se chudé země vzdali takových podmínek. Důležité je ale zvážit různé typy takovýchto pobídek a možná země by mohly použít určité pobídky finančního typu, jako daňového typu, ale mohly by je použít jinak. Místo, aby dávali takové pobídky hned ze začátku, kdy investoři přichází, eh, tak bychom možná mohli vytvářet pobídky, eh, které by se vázaly na celý ten eh, proces, měly by jinou podobu. Eh, otázka vytváření pracovních míst v chudých oblastech, investice do těch sektorů, které jsou opravdu náročné, obtížné a kam investoři moc se nehrnou. Eh, tedy otázka vytváření pracovních míst, stavby škol, eh, nemocnic. V takovém případě zvažovat eh, poskytnutí daňových fiskálních pobídek. Čili to je prostě jiný způsob, jak použít pobídky. Na to bychom chtěli upozornit. Jiná orientace pobídek v chudých zemích. Takže to my navrhujeme. Dále jste se ptali na model smlouvy mezi EU a Kanadou. Podle našeho posouzení jde o novou generaci investiční dohody. Studujeme obsah a e, myslíme, že tady jde především o trvale udržitelný rozvoj, což je faktor, který e, se tam bere v úvahu ve veřejném zájmu otázka správné regulace. Je tam několik eh, klíčových aspektů, které se v tomto modelu objevují. A my si myslíme, že je to zdravý model, model nové generace. V mnoha aspektech to zapadá do, té, eh, do toho modelu politiky, pro který my jsme. A myslíme si, že to je ta pozitivní stránka. Pak tady byla otázka na investiční soud nebo způsob řešení sporu. Myslím si, že to je také otázka vytvoření ehm, mechanismu nebo reforma současného mechanismu řešení sporů. To je prostě další krok vpřed, i když stále eh, je to jen jeden krok, ale je to důležitý krok vpřed. Já jsem tady byl loni, hovořil jsem o řešení sporů mezi státem a investorem a myslíme si, že tento systém je možné dále zlepšit a že potřebuje být ještě otestován v praxi, v konkrétních případech. To ještě v tomto v eh, případě této smlouvy ještě neproběhlo. A také je nutno brát v úvahu to rozměr té ekonomiky. Čili to všechno ještě vyžaduje další rozvoj, ale myslíme si, že to je krok vpřed. A vítáme to. Také jsme to řekli komisi a řekli jsme to také ve VTO, tedy na schůzi VTO, na setkání mezi EU a Kanadou, kdy se eh, loni eh, v prosinci ve VTO prezentovala tato dohoda. Další věc ano, další otázka. Na jedné straně potřebujeme SDG a na druhé straně potřebujeme i ty mm, smlouvy starší generace, které stále platí, které stále přináší určitý efekt eh, v zemích, kde je snaha i vytvářet nové standardy z hlediska životního prostředí a tak podobně. I to je třeba tedy brát v úvahu. Když mluvíme o investicích, tedy ochraně investic, tak si myslíme, že ochrana investic je zapotřebí, ale měla by jít ruku v ruce s dalšími principy, jako například správná regulace, eh, trvalý udržitelný rozvoj, eh, odpoví, korporátní odpovědnost, správná Eh, zpráva a řízení podniku. To je prostě celý jeden takový balíček. Nemůžeme o, eh, zdůraznit eh, jeden aspekt a na ty jiné zapomenout. Potřebujeme celý, celou tuto provázanost. Chceme přitáhnout investice a dále je rozvízet. Chcete-li, chcete-li přilákat investice, pak je musíte chránit. To je součást té logiky, to je třeba brát v úvahu. A vidím ty obtíže mezi eh, UN a Japonskem. Mm, tady je asi eh, rozdíl ve dvou různých přístupech. Eh, dále internet pro všechny, veřejné a soukromé politiky. Já myslím, že tady máme jeden diapozitiv, že je tady promítnut a tam jsou veřejné zájmy versus eh, soukromé či investiční zájmy. Eh, I v digitální ekonomice to je eh, do jisté míry v rozporu. A my tady potřebujeme určitou rovnováhu politika rozvojová je vlastně takovou tou, v mnoha případech je to právě něco za něco. Eh, je to také otázka strategii pro rozvojové země, digitální rozvoj v těchto zemích. To se spojuje také s otázkou koncentrace versus eh, rozvoj v rozvojových zemích. I když dochází ke koncentraci eh, digitálních firm a jejich podílu na trhu, ten proces je ve prospěch koncentrace. Stále ještě tady je velký potenciál pro rozvojové země i pro malé ekonomiky. Například e, místní obsah. Máme určité digitální produkty, které se uplatňují celosvětově a platformy eh, jsou poskytovány hlavními hráči na trhu, ale ty platformy potřebují místní, tedy lokální obsah. To záleží na lokální kultuře, lokálním jazyku a to všechno se tam dostane jen díky tomu, že to rozvíjejí místní film, firmy. To je jedna věc. Kreativní průmysl, to je další aspekt, jak digitalizovat eh, kreativní průmysl. A i to je příležitost pro malé firmy na celém světě a všechny firmy, které vlastně dodávají své produkty na cen celosvětový řetězec, je tady zapotřebí digitalizace, poskytovat ty produkty v nové podobě, zejména digitální podobě. A stále tady jsou i pro rozvojové země nebo malé ekonomiky i malé firmy další příležitosti. Přímé investice a jejich přínos kvalita, kvalitní eh, FDI a příklady, že chcete příklady, pane Šolci. Já myslím, že jsou tady eh, příklady v Ruandě, Etiopii a Indii v poslední době. V posledních několika letech Indie eh, má velký nárůst v digitální oblasti a to právě díky tomu, že tady jsou Eh, pozitivní vlivy přímých zahraničních investic, eh, které přinášejí eh, velkou část růstu v Etiopii. Velký podíl růstu v Etiopii je způsoben zahraničními přímými investicemi. Je to například v železnicích, v průmyslu, v inkubátorech, v strojírenství, ale také v kožených výrobcích, obuvy, eh, oděvech. Tam to sehrává klíčovou úlohu. Ten rozvoj je především tažen zahraničními investicemi, dochází k transferu eh, technologií a k vytváření pracovních míst. A eh, zejména v oblasti služeb jsou důležité zahraniční investice zase v Ruandě kdy také na základě poradenství UNCTADu se rozvíjí podnikatelský hub, který zahrnuje i sektor eh, IT. A přímé zahraniční investice sehrávají velkou úlohu. Eh, velmi dobře to funguje. Ale jsou i další příklady eh, liberalizace a pozitivního vývoje, například Větnam. EU eh, e jako sídlo SDG. Co může udělat Evropská unie? Evropská unie nebo Evropská komise mohou ještě dále propagovat Eh, investiční klima pozitivní pro eh, životní prostředí, eh, a to zejména v rozvojových zemích, zejména v Africe. Není jednoduché dojednat investiční smlouvu v tom konkrétním případě, ale existuje použití takových soft nástrojů a vytváření nových principů, koncepcí pro přilákání investic do sektoru SDG. A to myslím, že eh, Evropská unie ještě může také udělat. No, asi už nám končí čas, že? Já se dostávám k vaší otázce, pane předsedo. Mám eh, ještě několik otázek, ale projdu to rychle. Eh, no, to je velice správné pozorování, kdy liberalizace jde eh, ruku v ruce pro usnadnění investic. Ale na druhé straně říkáte, přesto objem investic klesl, protože objem investic je mm, ovlivněn řadou věcí, politikou, ekonomikou. Eh, celkový světový eh, růst není dostatečně silný a je tady velká volatilita finančních trhů. Také zranitelnost globální ekonomiky a politické či zeměpisné nebo geopolitické riziko, které tady existuje. A investoři váhají. Váhají, eh, zda mají investovat a to i v případě, že mají dostatek eh, hotovosti. Hotovost je v současné době historicky na vysokém úrovni. To ne, její nedostatek není důvodem. Eh, dále, ano, v Africe poklesly investice, eh, říká jedna otázka. Jak se zaměřit i na otázky environmentální. Jo, jestli Evropská unie, jak už jsem říkal dříve, může ve stazích s evropskými zeměmi eh, prosazovat takové eh, principy, jako je dobrá zpráva řízení, environmentální ohledy a tak dále, to by všechno bylo dobré. My jsme provedli studii, je k dispozici a v podstatě Evropská unie má největší počet státem vlastněných nadnárodních společností. Ano, je to až jedna třetina celkově na světě státem vlastněných eh, firm. Eh, Čína má 200 a Evropská unie celkem 400. Eh, Švédsko, Francie, je tady celá řada takových státem vlastněných na národních firm. A tady ty investice jsou pak z jejich strany intenzivnější než u jiných podniků. 1,5 eh, všech eh, nadnárodních společností je takto státem vlastněných, ale přitom jejich investice představují 11% podíl eh, všech investic na světě. Děkuji, říká předseda. Děkuji vám za prezentaci i za odpovědi na otázky. A zůstaneme v kontaktu Otázky o investicích se budou stále vracet i v příštím roce na náš program. Děkuji. Děkuji, že se nám věnoval čas a e, přišel jsem, přeji hodně úspěchů. Ale než to ještě ukončíme, tak bych se chtěl zeptat komise. Jestli by chtěla komise komentovat, e, to máme tady pana Pekináto, který je z příslušného oddělení komise. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že James Sun řekl prakticky všechno. O investičních tocích a pohovořil také o přístupu Evropské unie. Já během pár vteřin řeknu pouze to, že Evropská unie byla lídrem při podpoře investiční politiky od roku 2010, eh, při reformě těch podstatných pravidel, také mechanismů pro řešení sporů, jak je naznačeno také v investiční zprávě UNCTADu. Ale nejde pouze o takzvanou druhou fázi reformy, to znamená, eh, pokud jde o nahrazení těch takzvaně starých eh, obchodních dohod. My se tedy snažíme tento typ bilaterálních obchodních dohod nahradit. Jsme v tomto ohledu velmi aktivní, e, týká se to například dohody s Větnamem. Ty dohody chceme nahradit tedy dohodami, které budou symbolizovat ten nový přístup. Z toho máme tedy velkou radost a je to také plně uznáno. Eh, celá řada našich reform je inspirována právě prací UNCTEDu. UNCTEDu to nemusíme některak skrývat. To znamená, že eh, jeho aktivity velmi vítáme. Pokud jde o nové prostředí, digitálních nadnárodních společností a pokud jde o skutečnost, že jsou stále méně vázány na eh, fyzická aktiva, na fyzickou přítomnost, tak to se domnívám, že je další argument. A také je to řečeno ve zprávě Anktedu. Pokud jde o politiku, tak musíme mít na mysli širší politický rámec místo eh, toho dílčího politického rámce na vnitrostátní úrovni. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme k závěru bodu 2.20 našeho dnešního programu a dostáváme se k dalšímu bodu a tím je bod 23. Bod 23. Výměna názoru o iniciativě EU Jordánsko o pravidlech původu v kontextu syrské uprchlické krize. Jde tedy o uprchlíky, kteří se do Jordánska dostávají ze Sýrie. Jsem rád, že mezi sebou máme pana velvyslance. Vítejte. A kromě toho je tu s námi Enrique Guerrero, eh, stálý eh, zpravodaj pro humanitární pomoc. Nejprve dostane slovo pan zpravodaj, nicméně on tu sice není, On to sice není, ale Maria Arena ho zastoupí. Děkuji, pane předsedo. Ano, já zastupuji pana Morala, který mě předal své poznámky. Slyšíte mě? Dal mi tedy své poznámky k tomuto vystoupení. Zhruba před rokem jsme zde diskutovali o tom, zda by bylo možné eh, uvolnit eh, pravidla eh, země původu vyráběná, produkovaná v Jordánsku, a to v návaznosti na londýnskou konferenci dárců. Většina kolegů, kteří se k tomu vyjádřili, vyjádřili souhlas s takovýmto opatřením. Bylo tedy možné vytvořit eh, takový eh, pozitivní začarovaný kruh, který by jordánským podnikům umožnil Eh, prosadit se v obchodně. Eh, zatím je to pro ně těžké, vzhledem k tomu, že jsou zde problémy v celém regionu. A také na jordánské půdě 1,3 milionu uprchlíků ze Sýrie. Pan Morel se domnívá, že mechanismus, který od července eh, platí, je opravdu relevantní, omezený časově i místně, umožňuje podnikům v jedné z 18 rozvojových zón, které mají alespoň nebo zaměstnávají alespoň 15 Eh, uprchlíků, tak umožňuje tedy těmto podnikům eh, se lépe prosadit a je to podle principu vše, kromě zbraní. Eh, na politické úrovni proběhlo setkání na vysoké úrovni v Bruselu 3. května za přítomnosti komisařky pana Malstrem a ministra jordánského ministra průmyslu. Eh, proběhlo jednání u kulatého stolu s podnikateli z obou eh, břehů Středozemního moře. Bylo to velmi úspěšné. Pak komise přijala celou řadu opatření, jako například vytvoření internetové platformy na podporu vytváření twinningových projektů, aby bylo možné pomoci jordánským podnikům v některých oblastech. Z institucionálního hlediska eh, můžeme být velmi rádi, že to takto proběhlo, protože nám leží na srdci využívání ehm, zkušeností i monitorů z Mezinárodní organizace práce. I když je pravda, že iniciativa nefunguje tak dobře, jak jsme si mysleli, komise mě může opravit, pakliže se mýlím, ale podle čísel jen tři jordánské podniky eh, se přihlásily eh, do tohoto režimu a to je velmi málo. Pan Morel měl eh, možnost eh, nedávno cestovat eh, do Amamu, Amanu a hovořil o tom, že tam jsou některé technické problémy podrobit se evropským normám. Apeluje na komisi, aby ten režim se trošku uspůsobil a počítal také s technickou podporou. Už teď můžeme navrhnout některé možnosti na zlepšení celého režimu. Je důležité udělat vše, co je možné, aby projekt přinesl ovoce, Nejenom, že to dodá eh, síly jordánské ekonomice, ale také to podpoří jordánské firmy, aby zaměstnávaly syrské uprchlíky. To vytvoří pozitivní dynamiku kde Syřan nebude vnímán jako konkurent Jordánce, ale bude za stejných podmínek moci pracovat. Jordánsko tak poskytne více pracovních povolení syrským uprchlíkům. Ostatně EU se zavázala, že bude aplikovat tato nová pravidla země původu, když alespoň 2000 syrských uprchlíků bude takto moci získat práci. Jsou tady také syrské děti, které musí mít přístup e, do škol Ehm, makrofinanční eh, pomoc, která zatím ještě zůstává zablokovaná, eh, musí být také spuštěna. Evropa nemůže jen slibovat, musí své sliby i plnit. Vůči svým partnerům máme povinnost dodržet sliby. Je to v zájmu všech. Děkuji. Merci No, byl... Mnohokrát děkuji. A nyní bez dalšího předám slovo komisi. Peter Young. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem rád, eh, že tady mezi vámi mohu být. A děkuji také paní Arena za prezentaci a pozitivní slova k této iniciativě. Právě jak říkala, blíží se první výročí tohoto programu. A proto je vhodný okamžik pro jakousi rekapitulaci toho, jak na tom jsme. A jak ona také velmi výstižně řekla, tato iniciativa je důležitou, i když nejedinou jedinou součástí podpory EU pro Jordánsko v kontextu uprchlické krize a syrské krize. A v jistém smyslu jsme na to pišní jako inovativní příklad agendy evropských hodnot v akci. Je to reakce na konkrétní situaci a snažíme se využít připravenosti vlády, zejména Jordánska, k tomu, abychom z toho vytvořili jakýsi další motor, spíše než zátěž pro výsledky v ekonomice, aby to byla spíš příležitost než překážka. A jak také zaznělo, iniciativa byla zavedena rychle a byli jsme si tehdy velice dobře vědomi, že parlament se toho sice přímo neúčastní, ale vyjádřili jste důraznou podporu a zájem o tuto iniciativu a my jsme rádi, že tomu je také nadále. A jak už bylo řečeno, ten program už probíhá rok, celkově bude platit 10 let a cílem je vytvořit pobídky pro ekonomické aktivity, které povedou k vytváření pracovních míst nejenom pro syrské uprchlíky, ale i pro Jordánce a které přispějí k exportu a k produkci. A podaří se také integrovat Syřany do formálního trhu práce. A jak bylo řečeno, rok odpuštění programu máme také pocit, že ten dopad byl zatím nepříliš zásadní. To nesmíme skrývat. My máme trošku jiná čísla z Amánu. Informovali nás, že 8 podniků se v programu registrovalo a dva, pouze dva, ale přece jen aspoň dva, začaly vyvážet produkty, s využitím právě té výhody, kterou představuje flexibilita v rámci tohoto programu a vyváží do Evropské unie. A pokud víme, je také nějakých 20 nebo 21 podniků, které byly nalezeny přímo na místě a které mají potenciál vyvážet v rámci nějakého časového horizontu, rozumného časového horizontu a na to bychom se teď měli zaměřit, měli bychom je podpořit aby k tomu dospěli. A samozřejmě pravidelně bychom měli prověřovat eh, ta čísla. Celkově se ta čísla moc nemění. Nečekali jsme, že se něco rychle změní. A když mluvíme o situaci v Jordánsku, neměli bychom ztrácet ze zřetele i to, že jsou tady ještě širší záležitosti, které ovlivní konkurenceschopnost této země. Věci, které působí na evropském trhu. A jordánští vývozci potřebují další věci na podporu, aby se dokázali prezentovat v Evropě a aby se mohli ucházet do další podíl na dalších trzích. Změnili jste také globální cíl, který si stanovilo Jordánsko, pokud je o integraci nebo vydání 200 tisíc pracovních povolení, aby se syrští uprchlíci oficiálně zúčastnili ekonomiky. My máme údaje o tom, že zatím jich bylo vydáno nějakých 53 tisíc, ale měli bychom také uznat, že většina těch povolení se týká takových sektorů, jako je stavebnictví nebo zemědělství. A na to se samozřejmě nevztahuje ta konkrétní iniciativa zjednodušování pravidel pro zeměpisný původ. Ale napomáhá to naplnění celkového cíle. A jak už bylo řečeno tehdy, měli bychom i teď uznat, že zjednodušení, které představuje tento program, má vytvořit další pobídky pro hospodářské subjekty. To by pak vedlo k dalším investicím a k výrobě zboží pro vývoz do Evropské unie, ale ten program nezaručuje, že k tomu dojde. Že ty dodatečné investice nebo ty dalš, tomu dalšímu exportu dojde. To je na trhu, na tom, co udělají jednotliví investoři, podnikatelé a další hospodářské subjekty. A samozřejmě ty hospodářské objekty a tito podnikatele působí v rámci národního regulačního prostředí v Jordánsku a také v kontextu vnitrostátního trhu práce, i pokud jde o dostupnost pracovníků v konkrétních odvětvích a v konkrétních částech země. Ale dobře, Evropská unie nesedí se založenýma rukama. Od té doby, co před rokem spustil tento program, pracujeme dál s Jordánskem a zdůrazňujeme Jordánsku, že musí eh, program prosazovat, musí zvyšovat povědomí mezi podnikateli, kupujícími i v Evropě a že v Jordánsku se musí obrátit také na místní aktéry. A jak už bylo řečeno, 3. května komisaři Malstromová a Hán spolu pořádali v Bruselu akci, která měla za, za cíl právě spopularizovat tento program mezi evropskými podniky a dalšími zúčastněnými. I nadále budeme vyzývat k využití tohoto programu a můžeme uspořádat podobné akce třeba v Jordánsku, nebo můžeme využívat sítě, jako je European Enterprise Network – abychom o příležitostech, které přináší tento program, informovali. Obecně řečeno, samozřejmě celkový případný dopad této iniciativy a to, do jaké míry se změní situace přímo na místě, bude do značné míry záviset na širším obchodním a investičním klimatu v této zemi, na konkurenceschopnosti jordánského zboží na mezinárodních trzích, včetně Evropské unie. A je to oblast, kde Evropská unie, a tady nemluvím pouze za instituce Evropské unie, ale také za jednotlivé členské státy EU, je to oblast, kde se aktivně účastní spolupráce s Jordánskem, napomáhají podnikům při plnění těchto cílů. A možná, že bych v závorce ještě mohl zmínit, že i v další země, jako třeba Spojené státy, provádí určité místní aktivity v Jordánsku právě s cílem podpořit jordánské podniky které chtějí využít příležitosti vznikající podle této iniciativy. Takovéto aktivity, samozřejmě generální ředitelství pro obchod se na to tolik nezaměřuje, to je spíš záležitost pro vnější činnost a podobně, ale vznikají třeba pracovní úřady v Jordánsku, v určitých místech nebo městech, a nabízejí ho dánským pracovníkům pracovní příležitosti, zvlášť v exportu. A jak také zaznělo, spolupráce s Mezinárodní organizací práce, jak samostatně, tak s Dánskem napomáhá monitorovat situaci. Takže já si myslím, že Evropská unie rozhodně chce podpořit Jordánsko, aby tato iniciativa byla úspěšná a budeme s nimi dál spolupracovat a samozřejmě máme i širší cíl, což je podpora Jordánska, aby využilo příležitosti, které vyplývají z asociační dohody. A týká se to i zemí, které nejsou náhodou v těch 18 oblastech a které ale mohou zaměstnat určité procento syrských uprchlíků. A ještě, co se týče postupu procedurálních otázek, společné rozhodnutí z loňského července předpokládá každoroční revizi uplatňování tohoto programů v příslušných eh, orgánech podle té asociační dohody. Takže první revizi můžeme očekávat v příštích měsících na základě zprávy, kterou má předložit Jordánsko. A proto první příležitost, abychom mohli společně zrekapitulovat počáteční období implementace této iniciativy. Bude také ve čtvrtém roce revize v polovině období. V této fázi si myslím, že bude lepší, když se zaměříme na tom, abychom dělali to, co už děláme, místo toho, abychom se pokoušeli něco nově vymezit anebo upravit. Ale samozřejmě můžeme o tom ještě mluvit. A obecně řečeno, budeme opravdu rádi, když budeme moct tento výbor dál informovat o tom, jak to vypadá dál a jakého pokroku jsme dosáhli v příštích měsících. Ještě jednou děkuji za, inici- za podporu této iniciativy a budeme se snažit zajistit úspěch. Samozřejmě každý má zájem o tom, aby ta iniciativa byla úspěšná, ale když vás poslouchám, když poslouchám těch posledních 15 minut, v hlavě mi zůstalo jenom jedno číslo. Jenom dva podniky program využívají. Já myslím, že tohle úspěch není, nebo ne? Všechna ta ostatní opatření dobře, ale situace se nezlepšuje. Dva podniky program využívají. To je šílené. 1,3 milionů uprchlíků v Jordánsku. S tím spokojený nejsem. Enrique Erevo, náš expert na humanitární pomoc. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi eh, nebo výboru, že mě umožní vystoupit nejen jako eh, experta na eh, země původu, o tom ostatně vím málo, ale spíše jako zpravodaje eh, pro humanitární pomoc v Evropském parlamentu. Jakožto zpravodaj pro tyto věci chtěl bych něco říct k Jordánsku. A současně bych chtěl vyjádřit i jednu obavu, pokud jde o situaci uprchlíků Eh, většinou jsou to syrští uprchlíci eh, v Jordánsku. Eh, co bych řekl tedy ve prospěch Jordánska? Chci říci, že asi 60 milionů lidí je ve světě přesídleno nebo jsou mimo svou oblast. Z toho 1,5 milionu eh, přijelo do Evropské unie. To je malá část toho celkového počtu. Počet uprchlíků, eh, kteří žijí v Jordánsku, je stejně veliký. Chci říci, že kdyby Evropská unie eh, měla přijmout ekvivalentní počet uprchlíků, jako přijalo Jordánsko, dát jim eh, podmínky přijetí, pak by to znamenalo, že do Evropské unie by muselo přijet 50 milionů uprchlíků, aby to bylo stejné, se stejném poměru. A veškerá ta krize, kterou prožíváme v posledních letech, která eh, ničí nejen evropské hodnoty, ale ničí samotnou Eh, udržitelnost evropského projektu Solidarity. To všecko se vlastně týká jen velmi malého počtu uprchlíků oproti tomu, jak obrovské úsilí musí vyvinout Jordánsko. Jordánsko tedy během své historie přijalo, přijalo už několik vln uprchlíků. V Jordánsku nežijí pouze syrští uprchlíci, žijí tam také různé Eh, jiné skupiny, palestinci například v dalších vlnách uprchlických eh, jako následek všech těch konfliktů a válek, které poběhly po roce 1948 v daném regionu. Eh, Jordánsko tedy vyvíjí obrovské úsilí a eh, to si zaslouží eh, to, že jsme v roce 2010 podepsali s Jordánskem dohodu. Dohodu, která váže Evropskou unii, aby pomohlo Jordánsku v tomto úsilí, aby přispěla k vytváření stabilních podmínek a hospodářského pokroku i rozvíjení obchodu. To má tedy smysl ekonomicky podporovat Jordánsko a e, znamená to tedy tu e, ekonomickou pomoc, ale také humanitární pomoc, kterou poskytujeme e, Jordánsku v následku bruselské e, konference dárců. Když uznáme, že Jordánsko eh, vyvinulo toto obrovské úsilí, musíme také ovšem říci, že tady jsou i zdroje obav. Já jsem byl v Jordánsku jako zpravodaj, eh, byl jsem eh, v utečeneckém táboře, asi 50 kilometrů od syrské hranice, byl jsem samozřejmě také v Amánu a mohl jsem se na místě přesvědčit, jaké problémy tam jsou pro celou řadu syrských uprchlíků, jak těžké je pro ně získat pracovní povolení a když pracovní povolení Jordáni nemají, tak ano, jistě, oni jsou v Jordánsku přijati, ale současně jsou v situaci vyloučení eh, uvnitř Jordánska. Mají obrovský problém eh, si tam vytvořit nové podmínky pro život. Z těch 250 tisíc, které jsme eh, přislíbili, tedy těch pracovních povolání, Koncem roku 2017 existuje pouze asi 52 tisíc pracovních povolení z původně navrhovaných 250 tisíc. To znamená, že my v Evropské unii musíme trošku um, motivovat Jordánsko, aby v této věci pokročilo a aby se náležitě zohlednila tento cíl a poskytovala se pracovní povolení syrským uprchlíkům. Dále je také zapotřebí e, zlepšit přístup k humanitárním službám pro všechny tyto uprchlíky e, ať už jsou registrovaní či ne, protože část uprchlíků e, nejsou náležitě registrováni. Toto je společná pozice výboru DV a našeho výboru a musíme říci, že nás Eh, trošku trápí eh, ta eh, situace syrských uprchlíků a jejich možného návratu do Sýrie. Situace v Sýrii v současné době je taková, že snad časem se možná objeví některé oblasti Sýrie, které budou moci být považovány za bezpečné, ale zatím tomu tak ještě není. A tudíž návrat do Sýrie vytváří riziko pro život těchto uprchlíků kteří byli původně přijati v Jordánsku. A pak je tady ještě konkrétní obava eh, spojená s určitou zónou mezi Jordánskem a Sýrií, je to Madarakban, eh, kde je 50 tisíc osob, které jsou prakticky ponechány svému osudu a eh, kde není ani přístup k humanitární pomoci. Je to tam velice složité. Stručně vzato, Jordánsko si zaslouží naši podporu. Jordánsko vyvinulo úsilí, které my sami v EU jsme nebyli schopni vyvinout, ale současně musíme také vyjádřit určité obavy, aby ti Syřané, kteří tam byli přijati, aby měli ehm, podmínky, které jsou ekvivalentní k podmínkám jordánských občanů. A myslím, že tady je povinností EU poskytnout veškerou možnou pomoc, kterou je nutná. Thanks a lot. So... Děkuji. Děkuji. Ty výzvy, před kterými stojíme, jsou poměrně jasné. Nyní tedy předám slovo panu velvyslanci Jordánska, aby nám přednesl svoje názory. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval kolegům, kteří se chopili slova přede mnou. Začal bych na samotném začátku, na eh, té přechodné zóně. Ano, skutečně je tam ještě 50 tisíc lidí. Jordánsko, Mezinárodní organizace OSN a eh, eh, další se snaží tuto situaci vyřešit. To znamená, že se snaží těmto lidem dodávat potraviny, vodu a léky. Proč tito lidé jsou v této zóně zadržováni. Je to tedy eh, v důsledku prověřování bezpečnostní situace. Hranice byly v Jordánsku otevřeny od počátku a někdy je to tak, že během jednoho dne přijde do Jord- přišlo do Jordánska mnoho eh, Syřanů, takřka tisíce. Dneska už jich je mnohem méně, ale máme určité bezpečnostní obavy, protože někteří nebo většina Syřanů v těchto oblastech pochází ze vzdálených oblastí z druhé části Sýrie, které byly eh, pod vlivem islamského státu, teroristických skupin. To znamená, že se objevily bezpečnostní informace v tom smyslu, že někteří z nich se budou snažit provést v Jordánsku teroristické útoky. A proto tady máme určité obavy eh, a máme strach, že pokud bychom jim naše hranice plně otevřeli, tak bychom se mohli stát předmětem teroristických útoků, což už se také z části eh, stalo. A eh, předmětem toho teroristického útoku byli i humanitární pracovníci, kteří se snažili Syřanům pomoci. Na druhé straně vás žádáme, abyste pomohli Jordánsku eh, jeho odolnosti, protože země se skutečně dostávají na hranice svých možností. Potřebujeme, aby mezinárodní společenství, především EU, pomohlo Jordánsku v tom, aby mohlo Syřanům poskytovat služby. Od prvního dne, eh, kdy eh, tento systém byl zaveden, jsme Syřanům umožnili vstup do našich veřejných zařízení. To znamená, že každý Syřan může vstupovat do eh, klinik, do nemocnic, do dalších veřejných zařízení, do škol eh, stejně tak jako jakýkoliv eh, občan Jordánska. V tuto chvíli je to, je to tak, že syrské děti tedy navštěvují naše jordánské školy. Školy musí Eh, museli zavést dvou nebo třísměný provoz, tak aby mohli absorbovat co možná nejvíce Syřanů. Jordánsko se tedy věnuje tomuto velmi konkrétnímu segmentu dětem a mladým lidem. Když krize v roce 2011 začala, tak eh, většina většině těch dětí bylo 10, dneska jim je 17, 18 a my nechceme, aby tu vznikla ztracená generace, protože by to bylo špatné pro Jordánsko, pro Sýrii i pro Evropu. Nechceme, aby se z nich staly oběti, které by mohly být e, e, následně najmuti teroristickými organizacemi. Chceme, aby byly ve školách a v zaměstnání. Pokud jde o pravidla eh, původu, tak děkuji Evropské unii za její snahy. Já jsem tu byl v loni loni, když jsme byli uprostřed těch jednání s komisí, ale formuloval jsem tady obavy Jordánska. Řekl jsem, že ty benchmarky, ty podmínky, které navrhují naši kolegové z komise, konkrétně z generálního ředitelství pro obchod, jsou velmi přísné a že bude těžké jich dosáhnout po roce. Jak správně řekl pan předseda, to nepřináší kýžené plody. To znamená, že podniky se o to snaží, ale pouze dvěma podnikům se podařilo ta pravidla eh, splnit. A takto chce Evropská unie pomáhat jordánskému hospodářství. Skutečně je to ten správný způsob. Evropská unie chce tedy zmírnit určité podmínky a kritéria, tak aby Jordánsko mohlo snáze využívat tento systém, tuto dohodu. Ano, tato dohoda vzešla z iniciativy Jordánska na londýnské eh, konferenci. Nechceme, aby se syrští uprchlíci dostávali do Evropy, protože i pro Evropu je mnohem levnější, pokud syrští uprchlíci zůstanou v Jordánsku. Nejde pouze o finanční stránku věci. Jordánsko zároveň funguje jako určitá nárazník, eh, určitý nárazník, nárazová zóna proti terorismu. My velmi těsně spolupracujeme s evropskými státy, snažíme si vyměňovat bezpečnostní eh, informace o zahraničních pracov, eh, bojovnicích a tak dále. Nyní po roce eh, tedy vidíme, že ta situace se mnoho nezměnila. Eh, my se velmi snažíme, ale od samotného počátku jsme říkali, že ta kritéria jsou takřka nesplnitelná. A nyní tady několik čísel. Počet podniků, které to využili, je 8. Jedna společnost tady vyvezla celkové množství 300 tisíc euro a druhá společnost 25 tisíc euro, nebo v této hodnotě. Eh, počet pracovních povolení po, pro sírské uprchlíky do 26. tohoto roku je 54 tisíc. 54 tisíc pracovních povolení. Jordánsko se snaží nahánět syrské uprchlíky, přesvědčit je, my to zveřejňujeme, využijeme veškeré e, propagační možnosti, ať už je to televize, noviny, a reklama. Snažíme se Syřany přimět k tomu, aby přišli a aby zdarma získali pracovní povolení. To znamená, že e, všech těch 54 e, tisíc pracovních povolení jordánské úřady eh, vystavili zdarma. Soustředíme se na zemědělství 32%, 20% výroba a 60% obchod a velkoobchod 8% eh, stavebnictví a e, pak jsou tam ještě služby. A to je další problém, protože většina svěřenů e, v Jordánsku má zemědělské pozadí. E, pozadí. Jsou to tedy původem zemědělci a nechtějí pracovat v průmyslu. My jsme tedy investovali velkou snahu společně s našimi kolegy z komise. Snažili jsme se provádět agitační kampaně, workshopy, konference a kromě toho jsme rozšiřovali videa, letáky, Snažili jsme se to rozšiřovat i e, v zahraničí, oslovovat investiční společnosti, různé obchodní komory a tak dále. E, organizovali jsme také konference pro podniky a něco podobného plánujeme také v Evropě. Snažíme se oslovit průmyslové podniky, abychom tedy vyhledali investiční příležitost. Musíme říci, že syrští uprchlíci mají eh, trochu, jsou trochu zdrženliví, pokud jde o legalizaci svého statutu na pracovním trhu. Ti Syřané, kteří každý měsíc získávají sociální dávky, nejsou často motivováni k tomu, aby se těch eh, dávek zbavili a aby tedy eh, začali pracovat a dostávali plat. My jsme se snažili získat určitá statistická data, přimět Syřany, eh, přesvědčit je, aby tedy získali pracovní povolení. Oni mají strach, že pokud se registrují, ztratí statut uprchlíka. Většina práce těch eh, syrských uprchlíků směřuje buď do eh, zemědělství nebo do obchodu, ne do eh, průmyslu. Syrští uprchlíci nejsou ochotni se dále vzdělávat, tak jak jim to nabízí nevládní organizace. Protože je to tak, že 300 tisíc uprchlíků pracuje na černém trhu jsou to místa, která jim poskytují hostitelské komunity. To znamená, že nejsme schopni legálním způsobem najmout Syřany. A není tak možno tedy využívat tohoto pravidla původu. Průmyslové podniky kromě toho musí upravit produkty eh, podle evropských standardů a proto musíme nabízet pomoc při vytváření vazeb s těmi, kdo by chtěli kupovat jordánské výrobky. Ta základní myšlenka byla ta, že jsme chtěli získat pro Jordánsko evropské investice. Je potřeba tedy eh, získat jakékoliv evropské investice pro Jordánsko. Navzdory tomu, že obě strany, jak Evropská unie, tak Jordánsko, se chtají v této eh, Eh, koncepci angažovat, na, narážíme na problémy. Jordánsko se domnívá, že musíme tuto dohodu revidovat. Když jsem tu byl, tak mnoho kolegů řeklo, že ta eh, dohoda by neměla platit na 10 let, ale že by měla platit 20 let. My máme problémy přesvědčit investory, aby v Jordánsku investovali po dobu 10 let. Revida, eh, revize by měla nastat po pěti letech, ale my již po roce víme, že ta dohoda nefunguje, že ji musíme revidovat a zjistit, co je špatně. Jedna z našich podmínek, nebo to řeknu jinak, komise eh, tedy chce po Jordánsku, aby všechna ta pravidla tady uplatňovalo na eh, jordánské podniky, že bychom tady měli dodržovat ten benchmark. My tady eh, nemůžeme proto Syřany získat, byť, si, byť je neustále eh, naháníme. Jsou tu podniky, průmyslové podniky mimo průmyslových zón, ale oni nechtějí stěhovat svoji výrobu, protože Eh, se domnívají, že na to období, které zbývá, se to nevyplatí. Myslím si, že to je tedy všechno, co jsem chtěl říci a eh, následně tedy budu ochoten odpovídat na vaše dotazy. Madame No, Mnohokrát děkuji, paní Rees. Děkuji, pane předsedo. Tohle je týden mluvčích. Já tady zastupuji paní Dalon ze skupiny liberálů, která dnes nemohla přijít, takže já přečtu její připomínky. Budou ve francouzštině. Paní Ladont je velmi ráda, že můžeme dnes diskutovat o této velice důležité iniciativě. Důležité jak pro Jordánsko, tak pro EU také chce vzdát hold eh, statečnosti a velkorysosti Jordánska, eh, které přijalo 650 tisíc syrských uprchlíků na svém území. K tomu se ještě přidávají iráčtí, palestinští, jemenští a sudanští uprchlíci. Počet eh, uprchlíků v Jordánsku nyní představuje 10 celkové populace této zemi a z toho polovina jsou děti, čtvrtina jsou ženy. Jordánsko tady čelí stejným velkým, eh, velkým výzvám jako EU z hlediska boje proti terorismu. Eh, na londýnské konferenci v únoru tohoto roku eh, se Jordánsko zavázalo, že zapojí do svého pracovního trhu 11 uprchlíků z celkového počtu pracovníků, to je z 200 tisíc. Eh, válka eh, v Syrii trvá už 6 let, vzniká tady celá jedna velká ztracená generace. Jde o velice důležité použití pravidel země původu ve prospěch Jordánska, aby jordánské firmy mohly vyvážet do EU. A tady bych eh, přerušila poznámky paní Lalonde a chtěla bych reagovat na to, co bylo řečeno. To je podle mého názoru zásadně důležité v dnešním odpoledně. Čísla, která bylo uvedena, vy to řekl sám, pane předsedo, eh, ta čísla jsou, jsou opravdu e, strašně nízká. Pouze osm firm se zaregistrovalo a pouze dvě firmy z těchto osmi vyvážejí. E, to je opravdu číslo velice důležité. 300 tisíc eur pro jednu, 25 tisíc euro pro druhou firmu Eh, jak řekl pan velvyslanec, to je obrovsky eh, nízké číslo, eh, které stojí tady tváří v tvář tomu obrovskému úsilí Jordánska. Já jsem chtěla položit otázku, když jsem naslouchala zástupce komise a chtěla jsem se zeptat, proč? Proč je to tak? Je tady nedostatečná informovanost těch podniků, je to eh, obtížný proces, ale odpověděl mi na to vlastně pan velvyslanec. Jsou tady stanovené faktory, standardy, benchmarky, které je velice těžké splnit. Ano, tím pádem je ta situace taková, jak to tady bylo řečeno. Prostě to nefunguje. Nemůžeme čekat další rok, pane předsedo. Já myslím, že je třeba jasně tuto věc zdůraznit jménem našeho výboru. Tady je třeba věci změnit změnit, co s tím uděláme. Eh, apelovat na komisi, jak chce komise vyřešit tento problém. To minimum, co je možné udělat, je eh, navrhnout nástroje, které jsou pro Jordánsko použitelné. A teď se vracím k textu paní Lalonde. Eh, Evropská unie definuje svou obchodní politiku strategicky tak, aby splnila také rozvojové a humanitární cíle. Této iniciativu je třeba v čase i prostoru rozšířit, mít více kategorií produktů, kterých se to bude týkat a více oblastí, které budou zahrnuty zvládnuty využít všech možností, aby se zabránilo nějakým případným podvodům, zaměřit se na eh, skupiny obyvatel, které potřebují tuto podporu a také vyhodnotit dopady. Toto bohužel jsme viděli, že jsou špatné. Eh, to je má osobní poznámka. A eh, dále je tady řečeno, je třeba posílit partnerství s Jordánskem ekonomicky i politicky, i zle v oblasti obrany. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Dartmouth? Já musím říct, že já jsem sám angličan, takže jsem opravdu zvyklý na ten anglický styl tamhle toho pána. To bylo výřečné, dlouhé, ale z hlediska fakt ubohé. A pan předseda, pan Lange, jako zvykle uhodil hřebík na hladičku. Já nevím, kolik šlo práce do toho na téhle zprávě, ale určitě to zaměstnalo hodně evropských byrokratů na hodně dlouhou dobu. A co je na druhém konci? Slyšel jsem, že je to nějakých 300 tisíc z hlediska vývozu nebo 25 tisíc. Abych tak použil ten americký výraz, to není moc velká kopa peněz. Já se divím, že vůbec máte nervy přijít sem a 15 minut tady tlachat o něčem. Berme to vážně, podívejme se na ten kontext. Jenom krátce, já jsem nějaká čísla pozbíral. Jordánsko má asi 7,5 milionu obyvatel. To je necelá desetina obyvatelstva Turecka. Rozloha je necelá třetina Turecka. A pokud jsou ta čísla správná, a mně připadá, že úplně možná ne, HDP Jordánské asi 37 miliard. Turecka asi 3 triliony, to je asi 2 tisíce nebo 3 tisíce milionů. A další věc je to, že když se podíváte, jak Evropská unie přistupuje k Turecku, z toho pohledu, nebo jak Jordánsko přistupuje, nebo jak EU přistupuje k Jordánsku, Turecko dostalo spoustu peněz. Věnujeme jim opravdu hodně péče, mnohem víc než Jordánsko. A Jordánsko si to mnohem víc zaslouží. A to, co říkal pan velvyslanec, a to mě velmi zaujalo, na rozdíl od toho, kdo obhajoval nějakých těch 50 milionů uprchlíků v EU. On říká, že Jordánsko je jakási e, záložníková zóna. A měli bychom se o ně postarat v Jordánsku spíš než v Evropské unii. Takže, samozřejmě já nemám vůbec žádný vliv, ale teď mě na, na chvíli posloucháte a já prostě vyzývám komisi, a dost z nich tady sedí, aby místo toho, aby eh, se zapletli do této slepé uličky, a to, tohle v podstatě představuje, a nechci si vůbec představovat, kolik to stálo času, měli byste alespoň přistupovat k Jordánsku stejně dobře, jako teď k Turecku, pokud jde o přímé prostředky, přímé finance. A mělo by to být ještě lepší. Obvykle se naše názory hodně liší, ale dnes se zdá, že jsme na stejné lodi. To mě překvapuje. Paní Meklárke, děkuji, pane předsedo. Především se omlouvám, že naše zpravodajka tady taky dnes být nemůže. A myslím ale, že většinu věcí už kolegové v sále řekli velice výmluvně. Už jsme položili komisi otázku na ta čísla, na, ty, eh, na to, jaký to v podstatě v praxi znamená nějaký rozdíl. Takže jsem velice vděčná. Skupina EKR uznává všechno, co Jordánsko udělalo v kontextu syrské obrchlické krize. A také víme, jaký to má dopad na jordánskou ekonomiku a tradiční způsoby obchodu. A protože jsme proto, aby uprchlíci zůstávali ve svých regionech, v regionu původu, Podporujeme tuto iniciativu a doufáme, že to vylepší životní podmínky syrských uprchlíků i v Jordánsku prostřednictvím dalšího obchodního opatření. A na základě toho, co jsme dnes slyšeli, tato iniciativa výsledky nemá a musíme zjistit, co můžeme udělat, abychom situaci vylepšili, situaci pro uprchlíky přímo na místě, ale také abychom vylepšili obchodní toky export Jordánců, kteří podporují tyto lidi, tyto komunity, je zásadní, abychom neměli jenom kus papíru, který dokazuje, že máme nějakou iniciativu, ale aby se to opravdu dělalo, aby se to prosazovalo, abychom všechny pouzbudili a abychom plně podpořili všechny, koho se to týká. Mnohokrát děkuji. Nějaké další žádosti o slovo? Ne? Takže komise, já myslím, že to bylo celkem jasné ze strany všech politických skupin, ze strany všech, kdo jsou v sále. Je to opravdu ostuda. Když srovnáte náklady na, vyrov- na vyjednávání, náklady na to, že jste tady, a náklady na všechny pracovníky v Evropské komisi, kteří mají vysoké platy, a na druhé straně přínosy Já myslím, že se s tím musíme rozloučit. Jakou máte strategii na zlepšení situace? Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem, kdo se vyjádřili za to, že projevili velký zájem. Já bych řekl, a možná, že jsem to řekl tak trošku po britsku, možná jsem trošku zlehčoval, do jaké míry to využívají vývozci. Vyváží se hlavně plastické trubky, dejme tomu na Kepra, do Španělska v rámci tohoto programu. A to jsou zatím jediné komerční transakce, o kterých zatím víme. Je jich nějakých 300 tisíc eur, to je ta částka, která zazněla. Musíme mít na paměti, že celkový export Jordánska do Evropské unie každý rok zhruba 300 milionů A to nesouvisí s tím, jestli tam ta iniciativa je nebo není. A já se obávám, že v roce 2016 byl objem obchodu stejný jako před deseti lety. Přestože tato země má bezcelní přístup na trh Evropské unie pro všechny produkty se dvěma výjimkami, což jsou řezané květiny a olivový olej. Když se podíváme, kde vznikají problémy, není to z pohledu tržních příležitostí v Evropské unii. Já myslím, že bychom se měli zaměřit spíš na kapacitu nebo schopnost nebo ochotu Jordánců využít toho. Nestrácejte tedy ze zřetele ten celkový obrázek a tu celkovou větší výzvu pro Jordánsko, pokud je o konkurenci nebo schopnost konkurovat na evropském trhu. Toto je iniciativa, kterou jsme spustili před 12 měsíci. Jak už jsem říkal, Využili jsme příležitosti první revize nebo prvního vyhodnocení programu po roce. Některé věci, které říkal pan velvyslanec, už jsem slyšel, některé ještě ne, takže se zájmem očekáváme první písemnou zprávu Jordánska, která celý ten proces spustí. A já myslím, že je správné zabývat se všemi otázkami, všemi problémy, které by případně bránily podnikům v tom, aby využili příležitosti, které program nabízí, nebo v tom, aby investoři přijali do Jordánska a využili program a budeme k tomu přistupovat s otevřenou myslí. Pokud jde o konkrétní podobu toho programu, pracovalo se na tom 6 měsíců, byla to společná práce od Danská EU, takže to nebylo zdlouhavé vyjednávání, když to porovnáme s tím, jak to obvykle. Navazovalo to na návrh z prosince 2015, který předložilo Jordánsko. A to bylo shodou okolností omezeno na to, aby se uprchlíkům ze Sýrie umožnilo pracovat ve čtyřech nebo pěti konkrétních oblastech země, takže v průběhu na následujících šesti měsíců na žádost komise jsme rozšířili oblasti, kterých se to týká, Liberalizovali jsme pravidla pro označování původu pro všechny zemědělské produkty, které něco znamenají. Samozřejmě, pokud už je teď clo v Evropské unii nulové, tak je úplně jedno, jaká máme pravidla pro označení původu, ale pak jsou další vyráběné produkty. Měli jsme kapitol o tom, že nejméně rozvinuté země mají přístup na základě EBA, přístup k flexibilnějším pravidlům pro označování původu, než má Jordánsko podle stávající asociační dohody a e, příslušných pravidel. A my jsme v komisi navrhli že to zapracujeme do toho rozhodnutí, ale tehdy jsme se nepustili do liberalizace pravidel pro označení původu pro zemědělské produkty. Konec konců, pokud to nevyroste přímo na místě, nebo se to nevyloví ve vodách ne, Jordánska, nebo musí se to tedy nejdřív dovést, než se to zpracuje, je to mnohem složitější situace. A já musím říct, a tady budu velmi otevřený, my jsme nechtěli, a v tom spočívala logika toho programu, nechtěli jsme vycházet z toho, že syrské uprchlíky začleníme do formálního trhu práce. Já myslím, že už tam byli, ale neformálně. A když je začleníte do trhu práce, do formálního trhu práce, znamená to, že musí mít práci, smlouvu, pracovní povolení, musí projít nějakým vládním postupem, ale pro některé z těch uprchlíků to bude problém. Znamená to menší flexibilitu. A pro některé hospodářské subjekty to může být problém, protože to znamená větší formalizaci. My zvenku nedokážeme určit podmínky na trhu práce, musíme pracovat s tím, co už tam je. A jak jsem říkal, těšíme se na to, že budeme mít možnost zapojit Jordánce do té chystané revize až přijde čas, abychom viděli, kde ten program naráží na, nějaké, na nějaká úzká místa, kde se dají provést změny, ale jak už jsem říkal na úvod, myslím si, že změny by vyžadovaly formální legislativu na naší straně a současně i to, co jsme za, přijali, když jsme ten program zaváděli, a to taky nějakou dobu trvá. Takže to, že bychom začali znovu nebo že bychom pozměnili zásadní prvky toho programu, by nás také něco stálo. To je třeba zohlednit. To je asi vše, co bych k tomu řekl. Nebudu se vyjadřovat eh, k tomu, co jste říkali obecněji o vztazích mezi EU a Jordánskem, i když byl jsem včera na zasedání Rady Združení, kde byli jordánští zástupci velice pozitivní mm, vůči vysoké představitelce, pokud jde o úroveň podpory EU pro Jordánsko. Samozřejmě v takovémto kontextu jistě dokážeme najít i chyby. Ale tohle byste měli také na paměti. Mnohokrát děkuji a děkuji za to, že tento výbor i nadále projevuje zájem o tuto iniciativu. Já mám jednu procedurální otázku. Poslední řečník dostal hodně času a mně připadá trošku zvláštní, a opravdu nemístné a nevhodné a neúctivé vůči výboru, pane předsedo, že jste se ani trošku nepokusil zodpovědět na zásadní věci, které zmínila řada kolegů. Prostě jste je smetl ze stolu. A byl bych rád, kdybychom to uvedli do záznamu. Upřímně řečeno, to nebyla procedurální otázka. Pane velveslanče, chcete něco dodat? Děkuji. Děkuji, kolego. Ano, na politické úrovni a na té nejvyšší úrovni jsou vztahy mezi Jordánskem a EU velmi pokročilé. Včera jsme měli velice dobré zasedání rady, asociační rady, ale když se vrátím eh, k asociační dohodě mezi EU a Jordánskem, která byla přijata před mnoha lety, jeden z hlavních pilířů byla podpora ekonomického růstu v Jordánsku a obchodní rovnováhu mezi EU a Jordánskem. Ano, Jordánsko vyváží, má to hodnotu 200 až 300 milionů, vývoz do EU každý rok, ale EU vyváží do Jordánska přes 4 miliardy za rok. A proto si říkám, kdo má vlastně prospěch. A je to proto, že komise má velice striktní postavení, pokud jde o vyjednávání eh, doložky nejvyšších výhod. To se netýká jenom Jordánců, ale ještě bych dodal, že jste říkali, že máme 10 milionů obyvatel. Nás je zhruba 6,5. Zbytek nejsou Jordánci. Já jsem nezmínil civilisty, kteří uprchli z Jemenu a z Libie. Máme spoustu takových lidí, máme přes 200 tisíc Iráčanů a v posledních dvou letech, když byl, když teroristické skupiny utlačovaly určité náboženské skupiny v Iráku, jediné útočiště našli v Jordánsku. Desetitisíce jich přišlo do Jordánska, mají tam svobodu vyznání bez ohledu na jejich sektářský nebo jiný původ. Děkuji. Mnohokrát děkuji a abych to shrnul. Maria Arena. Ano, já myslím, že eh, asi jednomyslně se domníváme všichni, že Eh, nemůžeme čekat eh, až na ten eh, přeskum celého režimu v roce 2020 a teprve potom hodnotit, zda to bylo úspěšné. Myslím, že se tady vyjádřilo hodnocení a také pan Morel to jasně říká ve svém vyjádření. Co nejrychleji je třeba přehodnotit režim, aby byl účinnější. Pak jsem tady slyšela některá slova zde na výboru, kdy někteří Eh, atakují komisi, že není dostatečně eh, účinný tento mechanismus, ale to jsou většinou právě ti, kteří jako první říkají, že nechtějí přijímat uprchlíky v Evropě. Jestliže nějaká ekonomika vstřebá eh, uprchlíky, je schopná vstřebat uprchlíky, pak je to právě evropská ekonomika. Od některých lidí je tedy zbytečné útočit na komisi a tvrdit, že je to neúčinné, když přitom od nich se žádá, aby podpořili uprchlíky v Evropě Evropě, tak to jako první odmítnou. Eh, můžeme říci, že to skutečně dostatečně účinné není. Ano, to je pravda. Ale to přece není otázka, eh, kterou by zavinila Evropská komise. Jde o to eh, pracovat na tomto mechanismu. Žádáme, aby byl mechanismus přehodnocen, ale prosím, nebuďme pokrytečtí, tak jak to někdy je ve vnitroparlamentních diskusích. Děkuji vám a tím uzavřeme tento bod 23 a budeme pokračovat eh, ve sledování této otázky a zůstaneme v úzkém kontaktu s Evropskou komisí v nadcházejících měsících, abychom Eh, měli příští rok lepší výsledky. Děkuji, děkuji všem, děkuji panu velvyslanci. A dostáváme se k bodu 24. Ano, to je možná uh, bod, který se nám bude líbit více, protože jde o lihoviny. Označování uh, lihovin a ochrana zeměpisných označení. Ano, to je hezké téma. Líbivé téma. Máme tady zpravodaje Nikolu Dantyho, kterému dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Hlavním cílem tohoto návrhu nařízení je upravit platící předpisy eh, smlouvě o fungování Evropské unie. To znamená dát Evropské komisi eh, příslušné pravomoci. Jak už eh, bylo řečeno, Mění se zde některé zásadní aspekty nařízení z roku 2008 a jsou zde některé inovující aspekty. Dává se zde eh, také pravomo, náležitá pravomoc výboru INTA. Jde o to zachovat, alespoň zachovat úroveň ochrany současných eh, předpisů. To jest eh, umožnit eh, uplatnění těchto výrobků zeměpisného označení. Hovoříme tady o oblasti eh, lihovin, eh, což je velice důležitý sektor vývozu evropských produktů. Jsou to také produkty s vysokou přidanou hodnotu. Je to výsledek tradičních schopností, jde o produkty velmi úzce spojené s konkrétními regiony evropských zemí. Máme tedy nástroj chránit eh, odlišnost těchto produktů a jejich vysokou kvalitu. Jde o ofenzivní postup ve společné obchodní politice EU, kdy se snažíme zajistit stejnou ochranu jako e, ochrana, která platí na území EU. Jde také o to umožnit přístup na trh v třetích zemích pro tyto evropské produkty je tedy třeba vypracovat co nejlepší ochranu těchto zeměpisných označení a přitom brát v úvahu zvláštnosti eh, daného odvětví lihovin. Na mezinárodní úrovni bude v této tematice pozice EU tedy ještě jasněji definována a bude se uplatňovat také v uzavírání obchodních dohod s třetími zeměmi. Eh, tak jako i jiná, jiné formy práv duševního vlastnictví. Je třeba chránit zeměpisná označení, protože mohou být zneužita. Je třeba posílit ochranu před paděláním a před podvodnými praktikami. Eh, mezi jednotlivými pozměňovacími návrhy je například návrh rozvinout eh, právní předpisy, které by umožnily zabavovat, zablokovat padělané produkty. A to je e, i v případě, že nejsou určeny k prodeji na území EU, ale pouze e, jsou určeny k tranzitu. Mezi pozměňovacími návrhy se některé soustředují na specifické aspekty tohoto návrhu. Jde o e, pravomoci, které spadají do našeho výboru. Za prvé je tady Eh, vlastně i otázka překladu názvu do jiných zemí. V předchozím eh, předpisovém rámci se počítalo s tím, že lihoviny určené eh, pro vývoz budou mít uvedený název v původním jazyce, v původním názvu, ale také překlad tohoto názvu do jiného jazyka, včetně jazyků, které nejsou jazyky EU aby bylo možné vyhovět právním předpisům třetích zemí. Druhý eh, aspekt se týká právního dosahu eh, elektronického rejstříku. Elektronický rejstřík je velice důležitým, transparentním, dobře dostupným nástrojem, který má stejný stejnou právní hodnotu jako příloha 3 nařízení z roku 2008. A eh, měly by tady automaticky být uvedeno zeměpisné označení, s, pravi, s příslušnými pravidly, které se na ně vztahují a to v předepsaných hůtách. Myslíme si, že by to také mohlo obsahovat zeměpisná označení i třetích zemí, která by se objevila v tomto rejstříku. Komise by tady eh, měla provádět hodnocení a posuzování eh, hned v počáteční fázi Eh, kdy se rozhoduje o tom, zda produkty budou prodávány na evropském trhu. Tady máme především na mysli produkty například ze zemí Mercosur. A další bod. Eh, doba platnosti. Eh, musíme mít jasně stanovené lhůty platnosti, které jsou jasně definovány. Navrhujeme, přejít eh, z 12 na 6 měsíců, což by byla lhůta pro posouzení eh, ze strany Evropské komise. I to je uvedeno eh, v návrhu nařízení. Měli bychom tak jednotný termín nebo jednotnou dobu pro posouzení žádostí. A konečně delegované pravomoci. E, toto přenesení pravomoci by mělo být e, na dobu pěti let e, s možností prodloužení. Tyto pravomoce jsou velice důležitým nástrojem nařízení, protože umožňují také radě i parlamentu posoudit fungování tohoto nástroje a také mít k dispozici posouzení dopadu. Tolik tedy, pokud je o pozměňovací návrhy, které jsem předložil a velmi se těším na reakci kolegů. Myslím, že v této věci můžeme odvést velmi dobrou práci a předložit stanovisko, které bude velice užitečné eh, pro práci eh, kolegů v Agri. Are you, uh... Děkuji. Navrhujete také nějakou ochutnávku? Nejprve dostanou slovo stínový zpravodajové, pan Kelly. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Jak jste eh, naznačil po té velmi zdlouhavé povaze předchozí debaty je velmi dobré, že, si, že můžeme nyní osvěžit ducha tématem tohoto, této zprávy. Ta ochutnávka by nebyla špatná, já tedy vítám tento návrh. Je to možnost, jak zlepšit stávající pravidla v této technické oblasti, to znamená definice, eh, označování eh, lihovin podle zeměpisného původu. Nové nařízení je tedy odlišné od stávající legislativy, mělo by odpovídat charakteristice odvětví. Já jsem velmi rád, že to byl zmíněn eh, právní základ. My si musíme uvědomit, že eh, my vyvážíme 95 eh, našich lihovin do 80 zemí. To znamená, že to je velmi důležité pro irské hospodářství a až tedy Spojené království odejde z eh, Evropské unie, tak odejde také i skotská whisky spolu s ním. Ten text eh, by měl především přizpůsobit eh, dokument smlouvy o fungování Evropské unie, nicméně některé změny jdou mnohem dál. A já jsem rád, že komise tady potvrzuje to, že nechtěla zavést žádné změny, které by ovlivnily výrobní postupy. Ve většině případů ty změny v komisním návrhu nepovedou ke velkým obavám, nicméně některé z těch stylistických eh, změn by mohly působit potíže eh, například e, bod 3, toho si musíme být vědomi. Jsou tu některé případy, které navrhují politické změny, které by mohly vést k problémům v obchodě. A, a to jsou věci, které, kterým se chceme věnovat. Jsem rád, že k tomu pan e, Danty předložil stanovisko a navrhuje změny. Většina z těch pozměňovacích návrhů, které chceme předložit, chce tedy odstranit potíže při eh, formulaci a chceme tedy umožnit naší interpretaci nové legislativy. Kromě toho se snažíme odstranit problémy, které by ta nová legislativa mohla eh, způsobit. Teď už se to týče rejstříků, celního kodexu já si myslím, že musíme mít na paměti především ty různé nelegální praktiky, které v roce 2014 eh, tedy stály Evropskou unii 14 eh, milionů. Já si myslím, že to tedy musíme nějak vyřešit a právě tento dokument nám může pomoci v tom, abychom tedy posílili svoji pozici eh, v nadcházejících obchodních jednáních, především pokud jde o jihovýchodní Asii, která má v této oblasti obrovský potenciál. Za EKR Evane McClarkin, prosím. I can agree with many of... Pane předsedo, děkuji, souhlasím s komentáři pana Kellyho. Brexit a whisky to teď necháme stranou. EKR tedy vítá a podporuje strukturu tohoto návrhu. Máme určité obavy, které se týkají přiměřenosti některých ustanovení e, pokud jde o zaručení míry ochrany e, obchodních svobod. Jsme rádi, že o něco takového tedy viděl i pan autor stanoviska a že předložil příslušné pozměňovací návrhy. Ano, eh, právě výroba potravin a lihovin je pro evropské hospodářství velmi důležitá. Eh, a malé a střední podniky představují v rámci tohoto odvětví 15 právě vývoz lihovin eh, přispívá k HDP EU 7 to znamená, že musíme dbát na to, abychom na toto odvětví neuvalovali žádné přílišné překážky a abychom nezaváděli změny, které by k tomu mohly vést. Vítáme změny, které povedou eh, ke vzniku elektronického rejstříku rejstříku. Vítáme také to, eh, že eh, eh, nebude muset být, nebudou muset být v určitých e, situacích přijímány akty přenesené působnosti z hlediska komise. Snažíme se tedy e, potírat pašování, padělání. E, já si myslím, že Nyní máme tedy možnost překlenout propast, která je ve stávající legislativě a zajistit ochranu obchodním značkám, zeměpisným označením a to je tedy důležité i pro výrobky, které jsou v tranzitu. Pokud jde o tu přechodnou národní ochranu. Domníváme se, že lihoviny tedy mají být chráněny jak podle vnitrostátního, tak pro evropského práva. Eh, členské státy si tedy musí sami rozhodnout, jak ta eh, vnitrostátní ochrana má vypadat. To znamená, že nemáme pocit, že by mělo být schváleno to ustanovení podle článku 22, ale Celkem za to vítáme návrh pana zpravodaje, těšíme se na spolupráci s ním a doufáme, že se nám podaří najít dobrý kompromis a také dobrý bar. Nyní Frederik. Děkuji, pane předsedo. My jsme si již v květnu vyměnili názory velmi důkladným způsobem. E, to bylo ještě bez dokumentu a myslím, že argumenty i pozice jsou celkem známé. Spravodaj se také vyjádřil dosti obšírně o svých pozicích a děkuji e, za e, práci, kterou spravodaj na věci odvedl. Myslím, že důležité je samozřejmě modernizovat postupy registrace eh, zeměpisně chráněných eh, označení, eh, posílit tu ochranu, zvýšit právní jistotu. To je důležité pro producenty, oni nám to stále připomínají. A na druhé straně samozřejmě jde i o informovanost a ochranu spotřebitelů. Ano, zpráva jde velmi dobrým směrem, já za to zpravodaji děkuji a e, myslím, že tady zpravodaj přebral celou řadu e, poznámek, které zazněly na květnové diskusi. Eh, vše, co tady bylo označeno za žádoucí. Eh, právní jistota v tom, no, díky tomu novému elektronickému rejstříku je velice eh, důležitá, protože zjednoduší postupy registrace a také poskytne všechny informace, které budou dostupné spotřebitelům zcela transparentním způsobem. Bude také možné přeložit ta označení do země dovozu, když to místní legislativa vyžaduje, aby vlastně to negativně nedopadlo na vyvážené zboží. Myslím, že to je velice nejrychleji rostoucí obraz tento vývoz. Eh, dále eh, je tady eh, velký podíl v střední a jižní Americe, ale také v afrických zemích. Hovořili jsme o tom s celou řadou kolegů. Ochrana zeměpisných označení konečně také platí na lihoviny, které e, jsou pouze v tranzitu e, na evropském území. To je velmi důležité v boji proti padělání těchto výrobků. 740 milionů euro ročně e, ztrácíme kvůli padělaným lihovinám a stojí nás to také tisíce pracovních míst. Já jsem naslouchala všem řečníkům v této diskusi a věřím, že se to objeví také v textu. Už v květnu jsem řekla jednu věc, kterou teď zopakuju opakuji, jistě vás to nepřekvapí. Já lituji, že se e, nehovoří o tom, jak se množí výkonné nebo prováděcí akty ze strany komise. Eh, ale já už nebudu příliš eh, věci rozebírat, abych eh, hovořila stručně, pane předsedo, ale myslím, že současný text vlastně dává tak trošku biankošek komisi, která do budoucna bude mít volné ruce, bude moci přijmout či odmítnout registraci chráněného výrobku, aniž my bychom k tomu mohli co říci. Ano, já vím, před dvěma měsíci jsem vyslechla argumenty zpravodaje o tom, že si musíme uchovat zvyšovat schopnost reaktivity a postupovat rychle. Ano, jistě, to je důležité, ale myslím, že to eh, nevysvětluje, opuš... nevysvětluje proč se vzdáváme naší pravomoci v kontrolní oblasti. Je přece třeba vyvážet eh, pravomoci proti těm prováděcím akcům. Já jsem o tom hovořila již minule. Já také pracuji eh, ve výboru pro životní prostředí a tam budou také navrženy určité pozměňovací návrhy, eh, kde se právě omezí prováděcí akce u lihovin. Lihoviny, opakuji, přes 10 miliard eur přínosu, největší položka vývozu, je to eh, více než milion osob, které pracují v této oblasti. A to ukazuje, jak velice důležité je dosáhnout ambiciozního konsensu, eh, včetně toho malého upřesnění. Děkuji. A za zelené Paní Forenca. Ne za zelené, za GUE, omlouvám se. Ano, já jsem nezměnila příslušnost. Ale my v GUE chceme poděkovat zpravodaji za toto stanovisko. I my podporujeme tuto iniciativu komise. Jím cílem je pozměnit stávající legislativu o lihovinách. Samozřejmě naší prioritou zůstává zachování a vylepšení úrovně ochrany v tomto významném odvětví. Je to odvětví, které potřebuje podporu, potřebuje povzbuzení, abychom zachovali k vysoce kvalitní výrobu, etickou, udržitelnou výrobu a proto potřebujeme legislativu, která nám v tom pomůže. a udržíme tak výrobu v Evropské unii a zaručíme také práva spotřebitelů. Potřebujeme tedy transparentní označování. Toto stanovisko obsahuje několik důležitých prvků z pohledu INTA. Nesouhlasíme s využitím sekundární legislativy na straně komise. Jsme pro prováděcí akty spíš než akty v přenesené pravomoci. Chceme omezit výjimky nebo pravomoc udělit výjimku pokud je to zásadní pro tuto legislativu. A souhlasíme také s tím, že by se ty přenesené pravomoci neměly dávat na víc než pět let. A souhlasíme se zpravodajeme, pokud jde o ustanovení o lihovinech pro export na označení by mohl být překlad, aniž by byl nutný akt přenesené pravomoci, protože to by byla byrokracie a my proto nevidíme důvod. Souhlasíme se spravodajem v tom, že boj proti padělání v této oblasti je velice důležitý a odpovědnost za kontrolu zneužívání nebo nelegálního užívání chráněných označení mají členské státy a komise by měla být informována o uplatňování pravidel. Potřebujeme tedy odpovídající rámec, abychom mohli z trhu stáhnout padělané lihoviny. Musíme si také vyjasnit definici nebo určité definice, třeba pokud je o e, dochucovadla, protože to by mohlo spotřebitele zmást. Je to důležité také pro obchod s třetími zeměmi. A také si myslíme, že je důležité dále upřesnit pravidla pro postupy zeměpisného označení. Vytvoření evropského rejstříku pro lihoviny je pokrok. Pomáhá to malým výrobcům, pomáhá to tomuto sektoru přežít a zemědělcům to také napomáhá ke slušnému příjmu. Tento rejstřík by tedy měl doplňovat stávající pravidla. A mnohokrát vám děkuji. Děkuji a za EFED Teciana Begin. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já souhlasím s tím, že v Itálii se vyrábí velice dobré vína, velice dobré lihoviny. Jsou to 100 tisíce litrů. A v řadě případů mají ty lihoviny zeměpisné označení. Já chci poděkovat zpravodaji za jeho práci a za návrh stanoviska. Myslím, že je důležité, abychom to změnili, aby to odpovídalo případným změnám, ke kterým došlo. Souhlasím s tím, že cizojazyčná verze označení lihovin je dobrá věc a také souhlasím s tím, že bychom měli rejstřík, elektronický rejstřík. A samozřejmě také souhlasím s tím, že by se přenesené pravomoci omezily na pět let. Spravodaj poukázal na relevantní aspekty z pohledu mezinárodního obchodu a já bych ráda využila toho, že mám slovo a reagovala na určité pochybnosti, které souvisí obecně s tímto návrhem. Ale má to jenom nepřímý dopad na trh. A o tom mluvil kolega. Za prvé jsem trošku zmatená, když se podívám na článek 5, článku 8. To se týká imitace nápojů. Samozřejmě máme produkty, ve kterých jsou různá aromata a já myslím, že mimo Evropskou unii jsou určité produkty, které imitují originál. Já nevím proč v článku 38 komise zvolila konkrétní nástroj pro omezení zón zeměpisného označení. To by se mělo dělat místně. Já si myslím, že je důležité, aby tento článek odpovídal principu subsidiarity. A když se podívám na článek 34, nechápu, proč se komise rozhodla, že po prováděcích aktech zruší zeměpisná označení. Jistě zajištění zeměpisného označení je dlouhý proces, souvisí to s původem. A tady bych také chtěla poukázat na to, že zpravodaj upravil určité prvky a myslím, že je důležité, abychom to všechno aktualizovali. Ale možná zacházíme moc daleko. Myslím, že potřebujeme lepší rovnováhu v členských státech. Možná, že by to chtělo podrobnější vysvětlení. Třeba jak zajistíme jednotnost. Děkuji. Děkuji. A za Skotsko David Martin. Děkuji. Ano, nás tohle téma tak trošku zajímá. A Sean Kelly mimochodem má naprostou pravdu, když mluvil o Brexitu. Já myslím, že žádnému sektoru proaktivní politika Evropské unie a vyjednávání obchodu neprospělo víc než e, irskému a skotskému sektoru výroby whisky. Ať už jde třeba o snižování tarifu a tak dále. Je opravdu škoda, že o to všechno přijdeme po Brexitu. Ale chci poděkovat Nikolovi za dobrou práci já tady mám dva problémy, nebo možná jeden a půl problému v souvislosti s jeho stanoviskem. Můj hlavní problém spočívá v tom, že podle návrhu komise musí výrobci dodržovat pravidla podle unijního celního kodexu, pokud se rozhodnou, že dají na produkt označení o původu. Označení původu podle nového návrhu se to musí udělat v místě výroby. A podle mě ta pravidla celního kodexu nejsou vhodná pro tento účel. Mohu vést pár příkladů, abych vysvětlil proč. Když si vezmete skotskou whisky, a to jsou příklady ze života, dejme tomu, že ve Francii máte whisky z různých eh, výroben, označí se to ve Francii, je to jednoznačně skotská whisky, podle nových pravidel, která se tady navrhují, by to byl francouzský produkt. A to bude hodně zavádějící pro spotřebitele. A další příklad ze života, když si vezmete skotskou visku, pošlete ji do Bulharsku, přidáte tam nějak příchuť, 85-90% produktu je skotská visky, nicméně stává se z toho bulharský produkt. Já si myslím, že postupy podle celního kodexu tady nejsou vhodné a my k tomu přiložíme pozměňovací návrh. A takový ten poloviční problém se týká toho, že v úvodních ustanoveních má Nikola ustanovení, které má bránit tranzitu padělaných produktů přes EU. To je důležité, ale myslím si, že by to mělo být v samotném textu, aby to mělo právní váhu. Ale jinak je to skvělá práce a v zásadě tu zprávu mohu podpořit. Mnohokrát děkuji za generální ředitelství Agri Francis Fay a generální ředitelství obchod Luka Šifony. Děkuji, pane předsedo. Francis Fej, tady není tady Luka eh, Safony. My v podstatě mluvíme jedním hlasem s generálním ředitelstvím pro obchod a já proto předám slovo Lukovi, aby reagoval na ty skvělé připomínky. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže plodný dialog s Evropským parlamentem vítáme po přijetí návrhu komise 1. prosince 2016. Sektor lihovin přináší značnou přidanou hodnotu zemědělskému sektoru v EU a je také, má také strategický význam. Stávající nařízení z roku 2008 o lihovinách v posledních letech fungovalo velmi dobře a zajistilo značný růst tomuto sektoru. Návrh komise se nesnaží měnit pravidla, ale vylepšit legislativní text a zjednodušit stávající zdlouhavé a těžkopádné procesy zajištění zeměpisného označení. A v tomto ohledu komise vítá eh, pozměňovací návrhy, které předkládá pan Danty. Jejich cílem je totéž a v podstatě to hodně vylepšuje právní text. Komise má určité problémy s některými z těchto pozměňovacích návrhů, zvlášť té části, která se týká zeměpisných označení. Například je to otázka doby trvání nebo délky prověřování, je to 6 měsíců, ta lhůta 6 měsíců, které má komise na to, aby prověřila lihovinu při podání žádosti o zeměpisné označení. To je citlivá záležitost a vyžaduje důkladnou analýzu. Než bychom mohli podpořit takový závazek, musíme mít jistotu, že příslušná oddělení komise jsou ve stavu tuto lhůtu splnit. Například, pokud nařízení v souladu s principem subsidiarity může vymezit, že prověření žádosti se nepovede především na straně členského státu, to je třeba v potravinářství, mohlo by to mít pozitivní dopad na prověrku komise. Komise by dál pokrývala tu evropskou dimenzi, je to třeba opozice na evropské úrovni, ale vyhodnocení by se provádělo především na úrovni členského státu. A komise by prostě zkontrolovala, že tam nejsou žádné zjevné chyby. Takový přístup by umožnil, aby se prověrka na úrovni EU provedla v kratší době. Kromě toho je tady pozměňovací návrh pro úvodní ustanovení o pravidlech, která zamezují eh, použití zeměpisného označení pro produkty, které jsou v tranzitu v Evropské unii. Zdá se, že to není úplně jednoznačné, neodpovídá to žádným pravidlům. Takže by bylo možné zavést také nějaké procedurální pravidlo, které by se týkalo tohoto úvodního ustanovení. Otázka systematické náhrady slova protected, ochráněný slovem registrovaný, před slovy zeměpisné označení je potřeba posoudit, aby se zjistilo, jaké by to mohlo mít důsledky na mezinárodní úrovni. Obecně řečeno je cílem komise dosáhnout co nejvyváženějšího a neuspokojivějšího výsledku, což by umožnilo vytvořit rámec pro růst sektoru lihovin a v tomto kontextu je kdykoliv k dispozici, aby mohla věci vysvětlit, projednat, pokud to nebude jasné. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za to, že mluvíte jedním hlasem. A na závěr předáme slovo zpravodaji, pane Danty, prosím. A děkuji vám, pane předsedo, a děkuji stínovým zpravodajům i všem kolegům, kteří vystoupili. Vzhledem k těmto vystoupením i vzhledem k poznámkám, které zazněly, myslím, nebudeme mít problém najít společné řešení a e, vypracovat dobrý text stanoviska, se kterým se maximální množství poslanců stotožní. Já jsem možná nebyl dostatečně ambiciozní, lituji toho. A zejména v oblasti padělání, ano, tam jsem se omezil jenom na um, úvodní uh, ustanovení. Uh, jestliže bude takový pozměňovací návrh, já s ním naprosto budu souhlasit. Proč ne? Bylo by možné uh, toto převést do vlastního textu a nikoli ponechat to pouze v úvodních ustanoveních. Počítáme s tím, že eh, se lhůty zkrátí na polovinu, to znamená z 12 na 6 měsíců. Proč? Protože si myslíme, že je zapotřebí mít eh, jednotný, eh, jednotné společné pravidlo. Jestliže zapotřebí 6 měsíců na to zanalizovat Eh, například uznání zeměpisního označení pro eh, sír, pak proč by to nemělo také stačit pro lihoviny? Mělo by to být eh, analogické. Připadá mě divné, že u jednoho produktu stačí 6 měsíců a u jiného produktu je zapotřebí 12 měsíců. No, vlastně komise by to měla ověřit ještě dříve, než to vstoupí v platnost. E, jak než bude lihovina zapsána do rejstříku. Právě proto, aby se zabránilo tomu, že e, dojde k nějakým problémům či nějakým rozporům. Ale myslím, že to vše bude moci být Eh, dohodnuto a že budeme všichni zajedno. Děkuji tedy všem, čekám na vaše pozměňovací návrhy. Myslím si, že text je možné dále vylepšit. Eh, pane předsedo, pokud je o ochutnávku, tak já jsem pro. Třeba bychom mohli přinést eh, láhev na konec zasedání po hlasování a Eh, uvidíme, zda skotská whisky je lepší než irská whisky. Bylo by to taková soutěž mezi těmi dvěma druhy whisky. Prosím, vážení dva kolegové, přineste láhev whisky. A ostatně všichni kolegové, přineste láhev ze svých eh, specialit. Ano, výborně. Eh, uvidím, jak lihovinu máme z hlediska zeměpisných označení, kterou bych mohl přivést. Tak tedy Schválení bude 25. září. Prosím, pamatujte na to. 21. září. Eh, jistě nás to bude motivovat k tomu, abychom ochutnali mnoho lihovin. 14. července poledne je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. A Eh, vzhledem k tomu, že musíme respektovat pravomoci jednotlivých výborů, to znamená Envy a INTA, tak eh, musím říci, eh, že některé možná nebudou zcela průchodné. To je milý, to, že to tak musím říct. Takže tím jsme uzavřeli bod 24 a pustíme se do bodu 25 a 26 dohromady společná diskuse. Jde o doporučení pro vyjednávací mandát eh, pro jednání o obchodní dohodě EU a Austrálie a v druhém bodě totéž s Novým Zélandem. Eh, Zélandem. Pravodajem je Daniel Kaspary a hned mu dávám slovo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, my jsme v Evropském parlamentu již vícekrát velkou většinou se vyslovili proto, aby Evropská unie jak s Austrálií, tak s Novým Zélandem uzavřela dohodu o volném obchodu. Projevilo se to naštěstí i v poslední obchodní strategii komise, a v minulých měsících to tedy eh, vedlo k tomu, že jsme během eh, minulých měsíců velmi intenzivně zjišťovali, jaké jsou zájmy obou stran v těch jednáních. Nyní tedy s velkým napětím očekáváme, že Evropská komise, jak pokud jde o Austrálii, tak pokud jde o Nový Zéland, předloží návrh vyjednávacího mandátu a jak je obvyklé, my jako výbor a následně jako plénum se k tomu budeme chtít vyjádřit. Já jsem dneska předložil návrh usnesení nebo návrh doporučení Evropského parlamentu týkající se jednak Austrálie a kromě toho Nového Zélandu. Jsou tu zmíněny body, které nám leží na srdci. Chceme dát jasně najevo, že v obchodních jednáních nám jde především o tom, abychom si zajistili přístup na trh, jde nám o zlepšení veřejných zakázek, jde nám o vytváření perspektiv a e, také o to, aby to nevedlo ke snížení standardů a k poskytování služeb veřejného zájmu. nesmí to mít ani dopad na kulturní rozmanitost a na další zásadní otázky. V tomto smyslu vám tedy předkládám svůj návrh. Je mi jasné, že v tuto chvíli je to ještě trochu ve Eh, má váku v určité mlze, protože zatím není jasný vyjednávací mandát, to znamená, že je jasné, že eh, prostřednictvím pozměňovacích návrhů to budeme moci přizpůsobit, až bude vyjednávací eh, mandát komise znám, ale chci poskytnout kolegům příležitost, aby se s tím seznámili, proto jsem ten návrh usnesení předložil už nyní. Výbor pro zemědělství taktéž oznámil, že stanovisko předloží brzy. Já osobně kladu důraz na to, že rada by tedy měla do 10. října předložit e, svůj návrh. To znamená, že já doufám, že komise nám vyjednávací mandát předloží co možná nejdříve a my následně jako Evropský parlament budeme e, moci vyjádřit svůj názor ještě před rozhodnutím rady tak aby rada mohla ve, svém, eh, ve svých závěrech tedy eh, náš názor zohlednit. Austrálie a Nový Zéland jsou pro Evropskou unii eh, těsní a důležití partneři a to i pokud jde o současnou situaci, protože musíme spolu s nimi chránit naše základní hodnoty E, kromě toho s nimi máme velmi čilé ekonomické vztahy a jsou to ekonomické vztahy, které se ideálně doplňují. Pokud se na to podíváme, tak zjistíme, že již dneska se e, tedy posílá e, loděmi mnoho jehněčího masa Eh, ale je to tak, že u nás se jehněčí maso produkuje v, jiné, eh, v jiném ročním období než v Austrálii. To znamená, že oba regiony mohou profitovat z mezinárodního obchodu. Vidíme, že již nyní mnoho evropských eh, firm na Novém Zélandě a v Austrálii působí. Toto jejich působení je nicméně stěžováno různými standardy, neuznáváním standardů, vysokými cly a necelními překážkami obchodu. To znamená, že bychom se měli postarat o to, aby mohly naše podniky v Austrálii a Novém Zélandu lépe prodávat a tím se postaráme o to, aby byla vytvářena pracovní místa. A proto se tedy přimlouvám za to, aby komise co možná nejrychleji zahájila jednání o e, této dohodě a my tedy tato jednání budeme velmi kriticky sledovat a na závěr tedy se pokusíme o tom rozhodnout. Ano, tolik tedy mlčení jehnátek v různých eh, ročních obdobích. A nyní tedy dostanou slovo stínový zpravodajové. Za SAD to bude Karolíne. Děkuji, pane předsedo. Já mlčet nebudu, já k tomu naopak něco řeknu, pokud dovolíte. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala panu zpravodaji za oba jeho návrhy. V podstatě jsme si zajedno v jedné věci, a sice to, že potřebujeme spravedlivou, vyváženou obchodní dohodu jak s Austrálií, tak s Novým Zélandem. A e, Sice by to měla být taková dohoda, která bude všem občanům ku prospěchu. Proto je důležité, abychom neudělali stejné chyby jako u CETY, abychom včas věděli o problematických bodech. To nám leží velmi na srdci. V podstatě by to měla být dohoda, která bude vzorem pro budoucí dohody. Takže by ta dohoda měla být co možná nejvíce vydařená, tak aby mohla sloužit jako jakýsi vzor nebo model. A právě proto je pro nás velmi důležitá kapitola o udržitelném rozvoji, která by obsahovala určité sankce, to my tedy požadujeme jako frakce SAD u všech budoucích dohod. Pokud se nám s Novým Zélandem a s Austrálií nepodaří uzavřít dobrou dohodu, tak s kým jiným bychom něco takového měli uzavírat. To už jsme říkali i v případě Kanady a tady to platí taky. Pokud jde o ta usnesení, tak bych ráda řekla, že tam jsou některé důležité body, ale jiné body, které jsou velmi zásadní, tam naopak postrádám. Už jsem zmínila tu kapitolu o udržitelném rozvoji, tady v usnesení se to nezmiňuje a já se trochu pozastavuji nad tím, že to tak je, protože v loňském roce jsme přijali společné usnesení, kde právě ta kapitola o udržitelném rozvoji byla jednoznačně zmíněna. To znamená, že to je jedna věc, která mi tu chybí a kromě toho předložíme pozměňovací návrhy, které se budou týkat například eh, společenské zodpovědnosti podniků, úmluv MOP nebo zapojení občanské společnosti, eh, porad, místních poradních skupin, to všechno eh, nám připadá důležité také při provádění této dohody a kromě toho potřebujeme sankční mechanismus v kapitole o udržitelném rozvoji. To bychom tam chtěli také zapracovat. Potom takové body jako transparentnost, regulační spolupráce anebo Eh, citlivost eh, zemědělství jako sektoru i to je pro nás důležité, dále nám jde o zajištění veřejných služeb, služeb veřejného zájmu. Ta, ty, všechny tyto body jsou zatím e, formulovány příliš slabě, k tomu předložíme pozměňovací návrhy, postrádáme tady boj proti daňovém, mm, daňovým unikům a daňovým podvodům, k tomu také e, předložím návrh. Kromě toho bych ráda zmínila eh, rozsudek týkající se Singapuru, který e, jasně formuluje rozdělení kompetencí. E, Eh, jde o to, jestli to tedy má eh, smíšený charakter, jestli tady ty obchodní a investiční dohody budou oddělené. Tady v tom usnesení se to také zmiňuje. Komise je vyzvána k tomu, aby obě dohody navzájem oddělovala. Já se ale domnívám, že my v našem výboru jsme o tom již diskutovali, ale zatím jsme k tomu nepřijali společnou pozici. To znamená, že my ve výboru se nejprve musíme domluvit, jak k tomu budeme přistupovat a následně naše řešení co možná nejrychleji předložit k komisi. Pokud jde o ochranu investorů, tak tady už jsem hovořila s australskými, se zástupci Austrálie. Je to tak, že e, obě strany mají velmi dobře rozvinuté právní systémy, e, pokud jde o ochranu investorů. Otázka zní, co by jsme s co by se stalo, pokud bychom ochranu investorů úplně vynechali, pokud tam ochrana investorů bude, tak je potřeba nejprve vyčerpat možnosti na vnitrostátní úrovni dříve, než tady bude Eh, osloven arbitrážní soud. A kromě toho mám jednu organizační otázku. Já jsem viděla, že 15. září je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já mám pocit, že to je velmi stižádostivá představa dělat to takhle brzy po letní přestávce. Eh, pravděpodobně ten vyjednávací mandát Eh, bude schválen radou ke konci roku. Kromě toho pojedeme jako delegace do Austrálie a na Nový Zéland. Proto se ptám, jestli by nebylo lepší počkat, až proběhne ta cesta, až se tedy do Austrálie a na Nový Zéland podíváme. Určitě k tomu odloží, eh, předloží svoje stanovisko, kromě výboru pro zemědělství i jiné výbory. To znamená, že se domnívám, že ještě máme čas již nyní Eh, máme k dispozici návrh usnesení, ale v podstatě eh, ještě neproběhla první výměna názorů, to znamená, že se domnívám, že jsme byli příliš rychlí, že jsme velmi pokročili a já osobně bych upřednostnila kvalitu před, před kvalitu před rychlostí. Na závěr bych ráda řekla, že naše stanovisko je naprosto jasné. E, standardy musí být vyšší než v CETě, jednání musí být transparentní, musíme zachovat evropské standardy a kromě toho to musí mít užitek pro všechny a musí to umožnit hospodářský růst, musí to být také šance pro malé a střední podniky, musíme dostat práva zaměstnanců a naplnit sociálně právní standardy, ty musí i nadále platit Kromě toho do toho musíme zapojit občanskou společnost a dále se domnívám, že eh, pokud eh, se to všechno podaří eh, zapracovat, tak to bude dobrý výsledek. Těším se na spolupráci a ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Děkuji a pokud jde o ty pozměňovací návrhy a lhůty, lhůtu pro její předkládání, tak my to tady oznámíme ještě po letní přestávce, na našem prvním zasedání, tak abychom vzali v potaz aktuální situaci. Proto eh, tedy není nutně, ne úplně spěchat. Samozřejmě, že eh, to záleží také na tom, jak rychle bude postupovat rada. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů tady bude ohlášena, oznámena teprve 30. srpna. A eh, David Campbell nebo Emma, kdo z vás? Prosím. Za EKR je to dneska dva za cenu jednoho, protože my jsme si rozdělili Austrálii a Nový Zéland. Takže já bych nejprv, nejprve něco řekla obecně, potom se zaměřím na Austrálii a David se vyjádří k Novému Zélandu. Ale nejprve chci poblahopřát zpravodaji k této iniciativě. Já opravdu doufám, že tato usnesení přimějí radu a komise k tomu, aby pokročili k vyjednávání, aby to mohlo začít na podzim. Austrálie a Nový Zéland smílejí spíše podobně. Máme tam eh, silné politické a kulturní vazby, týká se to také mezinárodních obchodních dohod, eh, sdílení výhod, svobody a pohybu a obchodu. A je velice důležité, abychom posílili stávající komerční vztahy. Ty jsou silné už teď u obchodu, u služeb. V roce 2015 bylo 7 miliard. Potenciál tohoto přidružení je obrovský a já rozhodně doufám, že FTA by to ještě dál řešila. A už je dávno na čase, abychom ji měli. Samozřejmě Austrálie má smlouvu s mnoha obchodními partnery a je stále více integrovaná do azijského trhu, což je také pro nás strategické. A proto naše skupina podporuje usnesení o Austrálii a doufá, že bude mít ambiciozní a komplexní dohodu o volném obchodu, zajistí to přístup na trh a odstraní to překážky. Evropská unie má v této chvíli opravdovou příležitost. Když sledujeme globální obchodní arénu, myslím, že musíme být odvážní, musíme postupovat rychle a musíme k tomu přistoupit se stejnou ambicí jako Australané a musíme být odhodlaní dovést na jednání ke konci co nejrychleji. A rozhodně se na ta vyjednávání těšíme. A já jsem ta druhá polovina tohoto čísla. Já jsem stínový zpravodaj pro Nový Zéland a mohu se připojit k Emě McLáken, protože Nový Zéland je důležitý jako partner. Stávající ekonomická partnerská dohoda, ta bilaterální dohoda o vzájemném uznávání určitých technických certifikátů a veterinární dohoda, která v podstatě zajišťuje ekvivalent pro standardy EU, jsou pevným základem, na kterém můžeme vybudovat ještě hlubší obchodní vztahy. A pokud vím, tak ten modul je podobný jako u Kanady, u CETY, jako eh, u Japonska. S Novým Zelandem se opravdu snadno obchoduje, je to transparentní a stabilní obchodní prostředí, ale EU přitom ztrácí podíl na trhu, na tomto rozvinutém trhu. V posledních 20 letech byl podíl u deseti hlavních prvků o, des, o 4% nižší. A to se nezmění, pokud nebudeme mít ambiciozní eh, obchodní politiku vůči této zemi. Vítáme toto usnesení a souhlasíme se zpravodajem. FTA s Novým Zélandem rozšíří přístup pro evropské podniky na azijský a pacifický trh, napojí je na nejrychleji rostoucí azijské ekonomiky a zajistí podnikům všech velikostí prospěch z volného obchodu s těmito zeměmi. Kromě toho stojí za to poukázat na to, že Nový Zéland má pokrokové spotřebitele, pokud je o inovace, přijímají velice brzy technologie, které vyvíjí evropské podniky, jako jsou třeba elektronické způsoby plateb a inteligentní technologie a FTA by podpořila růst na tomto trhu a nabízela by další možnosti evropským podnikům, které jsou na špičce. EKR tedy doufá, že Evropská komise naplní očekávání a dojedná ambiciozní obchodní dohodu. Děkuji, mnohokrát děkuji. A za liberály pan Takula. Istutaan täällä ihan yhdellä hatulla, eli liberaalien ja Oliko, oliko What about uh, my heavenly language? A co můj božský jazyk, finština? Máme tady někoho? Ne. Víte, proč je to božský jazyk? Protože trvá věčnost, než se ho naučíte. Nicméně. To jsem zatím zjistil já, když se snažím hovořit svou špatnou angličtinou. Dobře, já jsem eh, říkal, že děkuji předsedovi. Za liberály tady máme jenom jednoho zástupce. Takže my jsme spojili Nový Zeland a Austrálii. Ale samozřejmě snažili jsme se, jak bych to řekl, přistupovat k ním stejně. Takže jsme si objednali červené víno z Austrálie a bílé z Nového Zélandu. Každopádně děkuji zpravodaji Danielovi Kasparemu za tuto zprávu a musím říct, že tam nemůžu najít nic, s čím bych nemohl souhlasit. Austrálie a Nový Zéland budou skvělí obchodní partneři pro Evropskou unii a já doufám, že tyto dohody přinesou nové příležitosti pro evropské podniky zvlášť pro naše malé a střední podniky. Já myslím, že schůzka monitorovací skupiny s australskými podnikateli před 14 dny přinesla celkem dobrý obrázek toho, s kterými sektory můžeme spolupracovat. Jsou to služby, elektronické obchodování a investice. To budou klíčové kapitoly té budoucí dohody. Musím však říct, že pan Kaspary Daniel ovedl zatím skvělou práci, pokud je o návrh zprávy, a myslím, že poukázal na všechny podstatné věci. Takže zatím s vámi mohu jen souhlasit. Ale pokud tam něco najdu, tak vám dám vědět. A pokud vím, tak z tohoto důvodu nemáme finské tlumočení. Tak to vždycky pan předseda zajistí, že budu stručný. Ano, přesně tak. Stručně a vystižně. Samozřejmě můžete předkládat pozměňovací návrhy. Ve finštině. Anne-Marie Miner, Zague? Já doufám, že eh, tlumočení z holandštiny k dispozici je, ale musíte si nasadit sluchátka. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji. V podstatě E, není možné vůči výrobkům z druhého konce světa nic e, namítat. Problém je, že musí být té druhé části světa dovezeny. Ale jsou zkrátka výrobky, které nikde jinde produkovány nejsou, než na té druhé straně světa. Ale pokud se jedná o věci, které se vyrábí i u nás, tak e, si musíme položit otázku, jakou to má, jaký to má vůbec smysl, proč máme z Austrálie nebo z Nového Zélandu dovážet Eh, mléko a jablka. I my přece máme krávy a jabloně. To znamená, že eh, jsme slyšeli o tom, jak se Evropská unie snaží o boj proti klimatickým změnám, ale zároveň je to tak, že Evropská komise přádá stále hustší cíť obchodních dohod, která eh, boji proti klimatickým změnám vůbec nakloněna nejsou. Já si myslím, že bychom tedy měli dostat našim klimatickým povinnostem. Ani Austrálie v tomto není vzorným příkladem. Nehovořím o politice, hovořím o dopadech politiky, o klimatických změnách. Podobné je to s Kanadou nebo se Spojenými státy. Ehm, Kanada a Eh, Spojené státy mají břidlicový plyn a eh, i a Austrálie má svoje nerostné zdroje. Eh, Evropská komise tlačí na to, aby v případě investičních sporů byly povolány soukromé arbitrážní soudy, ale země, které mají už s takovými soudy zkušenost, zjistily, že se bez toho dobře obejdeme. Nicméně není důvod Eh, něco takového zakládat, protože Austrálie má eh, velmi vyspělý soudní systém, musí bojovat s velmi masivními protesty eh, zaměstnanců a tak dále. To znamená, že v této souvislosti jde i o naše vlastní pracovní podmínky. Já tedy doufám, že na to se komise podívá. A kromě toho se společně s panem zpravodajem domnívám, že bychom k tomu měli přijmout usnesení a to, co pokud, pokud možno co nejrychleji. Pan Buch Buchner za zelené. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve eh, navázal na to, co říkala kolegyně přede mnou a rád bych položil jednu otázku. Proč tyto dvě dohody jsou si navzájem tak podobné, přičemž obě země jsou velmi odlišné? Já si myslím, že pokud eh, se budeme věnovat konkrétním výrobkům, tak musíme rozlišovat. V této souvislosti mám na srdci především jednu věc, a sice mléko na Novém Zélandu. Pokud odhlédneme od těch ekologických problémů, o kterých byla řeč, tak je to přece tak, že Nový Zéland může mléko vyrábět e, levněji, což je dobré pro zvířata jako taková, je to dobré, ale pokud bychom si to domysleli do důsledku, tak to povede e, k rušení zemědělských podniků, především v mé zemi, v Bavorsku, a to znamená, že prostřednictvím této dohody, zdůrazňuji prostřednictvím této dohody, eh, připustíme změnu krajiny, charakteru krajiny a já si nemyslím, že to máme v úmyslu. To znamená, že tady musíme být velmi obezřetní, musíme se eh, zaměřovat na to, jaké jsou nezamýšlené důsledky našeho jednání. A kromě toho uhlí. O tom hovořila kolegyně přede mnou. Pro nás v Německu je to problém. U nás, v mé vlasti, se eh, dováží do uhelné elektrárny uhlí z Austrálie, protože je levnější a tato elektrárna produkuje více CO2 než celá mnichovská doprava. To znamená, že já se ptám, jestli v tomto trendu chceme dále pokračovat. Domnívám se tedy, že ochranu životního prostředí musíme mít na paměti mnohem více než do posud. Obě dohody tedy skrývají nebezpečí, kterých si mnozí z nás v tuto chvíli nejsou vůbec vědomi. Děkuji. A za EFDD pan, paní Begin, prosím. Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat panu Kasparimu za jeho práci. Jde o dohodu o volném obchodu s těmito dvěma zeměmi. Myslím, že by nemělo být příliš mnoho eh, kontroverzí. Máme již velmi staré a dobré vztahy s těmito eh, zeměmi, i když eh, oblast životního prostředí je možná eh, nedostatečně ještě zváženo. Zejména zemědělství tady může trpět dopady dovozy z těchto zemí. Abychom tedy zabránili přílišnému dopadu na naše zemědělce a chovatele skotu na mléko. Ehm, takže tady můžeme předvídat určité problémy. Jak bylo řečeno, pravodajem jde o dvě země, které respektují právní stát, kde je právní jistota, kde je ochrana eh, investorů. Ehm, Evropská komise eh, chce za každou cenu eh, zavést tady platnost nadnárodního soudu pro řešení sporů. Já myslím, že to není zcela jednoznačné. Musíme tedy brát v úvahu, že je tady proti tomu odpor. E, občané si nepřejí takový e, soud pro řešení sporů. Věřím, že rada bude otevřená při jednáních a že nám co nejrychleji poskytne Eh, základ k práci, že bude rychle vyjednávací mandát, abychom věděli, o čem jednáme a abychom mohli sehrát plně svou úlohu kontrolorů. Myslím si, že není vhodné Eh, omezit eh, vliv národních parlamentů. Ty se mají eh, vyjádřit k celé dohodě, nejen k částem této dohody. No. Ten mandát nebude přístupný pouze evropským poslancům, poslancům Evropského parlamentu, bude přístupný i veřejnosti, tak aby všichni věděli, o čem se vlastně má jednat. Pěta Věc je tu za komisi. Bude tedy komentovat to, o čem jsme v tuto chvíli hovořili, ale já se ptám na hlavní věc, a sice kdy bude dispozici návrh mandátu. Thank you, Chairman. Let's do it. Děkuji, pane Děkuji. Předsedo. Pane předsedo, uděláme to anglicky. Děkuji zpravodaji za návrh. Komise vítá aktuálnost i konstruktivní obsah Nemusím znovu opakovat, proč bychom měli vstoupit do jednání o FTA s Austrálií a Novým Zélandem. Máme velice ambiciozní a podrobný materiál, co se týče rozsahu toho jednání. Bylo to schváleno na jaře, výbor INTA ten materiál dostal a minulý měsíc byl předložen monitorovací skupině. Je to nesmírně podrobné, což by nám skutečně mělo umožnit velice ambiciózní jednání, přestože jsme měli určité problémy, třeba v oblasti zemědělství a zeměpisných označení. Jak víte, připravujeme mandát. Je to doporučení rozhodnutí rady, kterým se schvaluje zahájení jednání o FTA s oběma zeměmi. Samozřejmě máme také stanovisko Evropského soudního dvora k FTA se Singapurem a to značně ujasňuje kompetence na straně členských států a EU v oblasti obchodu a investic. Je to jasné nám i našim obchodním partnerům. Těšíme se tedy na to, že s členskými státy a s Evropským parlamentem budeme o těchto věcech jednat, že budeme diskutovat o dopadu tohoto rozhodnutí, tohoto stanoviska. Dokončíme také přípravné práce. Očekáváme, že komise předloží radě návrh mandátu společně s posouzením dopadů po letních prázdninách. A samozřejmě pak se práce přesune do rady a jakmile rada přijme mandáty, budeme připraveni začít. Děkuji za vaše povzbuzení a také za vaše vysoká očekávání. Pokud je o rychlost a ambice, jsou to země, které smýšlejí stejně, ale i Takové věci mají své limity, svá omezení, nicméně jsme připraveni pracovat s vámi, těšíme se na spolupráci s monitorovací skupinou a také doufáme, že vám budeme schopni na pomoci při misi do Austrálie a na Nový Zéland v říjnu a v listopadu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za diplomatickou odpověď. Daniel. Děkuji, děkuji za diskuzi, za vaše komentáře. Rád bych vás požádal o pochopení s tím, že jsem do toho návrhu nezahrnul všechny věci. Bylo mi jasné, že vy je nyní zmíníte, ale by e, nudné, kdyby kolegové e, k takovým věcem, jako je udržitelný rozvoj nebo umluvy MOP, nemohli předkládat pozměňovací návrhy, se kterými nepochybně budu souhlasit. Ale přeji si, abychom tady měli obchodní a investiční dohodu Eh, s Kanadou i s Austrálií a aby to byla dohoda, se kterou, o které my jako Evropský parlament budeme hlasovat. To znamená, že já eh, o tom jsem ochoten diskutovat s každým poslancem Národního parlamentu. Nemá smysl, aby eh, národní parlamenty ratifikovaly evropské dohody, aby národní parlamenty rozhodovaly o obchodní politice EU, o obchodní politice, která se odehrává tady, není možné, aby národní parlamenty akceptovaly to, že parlament, který e, sami ratifikovali, e, aby tedy nechtěli akceptovat to, že my tady nebudeme moci rozhodovat. To znamená, že my nejsme e, žádná prodloužená ruka vnitrostátních parlamentů. My jsme Eh, demokratičtí zvolení eh, poslanci, kteří tedy vedou kompetentní diskuzi a jsou schopni se k tomu vyjádřit. A to eh, tedy vyzdvihuji právě po vynesení rozsudku Evropského soudního dvora na téma Singapur. Já tedy navrhuji, aby komise jasně řekla, že to bude investiční a obchodní dohoda, která bude v rámci evropské kompetence. Kromě toho jsme do toho zapojili několik výborů. Výbor pro zemědělství eh, se již vyjádřil v tom smyslu, že chce předložit svoje stanovisko. My, jako vždy, máme radost z každého výboru, který eh, je ochoten se na naší práci podílet, ale Eh, prosím, aby se nedělo to, co už jsme vícekrát zažili, to znamená, že výbory se probudí příliš pozdě, že už potom nemají dost času na to, aby připravili svoje stanovisko a že proto výroby, výbory eh, a že výbory potom nejsou ve stresu proto, že bychom jim dali málo času, ale proto, že spali, že zaspali. To znamená, tomu bych se rád vyhnul. Eh, to, co zmínila tady kolegyně z SAD, je skutečně dilema, protože my pojedeme do Austrálie a na Nový Zéland koncem října, začátkem listopadu. To znamená, že je určitě dobrý nápad, pokud bychom to posunuli, pokud by v radě došlo ke spoždění eh, a pokud by eh, to tedy bylo odloženo, tak bych eh, byl proto, abychom eh, tu lhůtu prodloužili a nebo eventuálně našli nějaké jiné řešení, což je eh, nezvyklé, ale mohli bychom ty pozměňovací návrhy předkládat v plénu. Prosím vás ale v této souvislosti o jednu věc. My tady jako parlament již čtyři nebo pět, roky, eh, pět let požadujeme to, abychom s Austrálií a s Novým Zélandem uzavřeli dohodu o volném obchodu. Komise na tom v minulých měsících pracovala velmi intenzivně a pokud nyní komise a rada jsou ochotní konečně se tomu věnovat, tak bychom neměli ten proces z našeho vlastního podpodu zdržovat. To znamená, že eh, pokud by to bylo možné eh, udělat dělat až po té naší cestě do Austrálie, tak eh, jsem pro, ale pokud by to z nějakého důvodu bylo lepší udělat dříve, tak jsem pro to, abychom se drželi původního harmonogramu. Jinak vám tedy děkuji, těším se na vaše pozměňovací návrhy, těším se také na návrh vyjednávacího mandátu, budeme i nadále v kontaktu. Děkuji. Děkuji. Tolik radosti na závěr našeho dnešního zasedání. To je tedy pěkný začátek letních prázdnin. Já tím tady uzavírám body 25 a 26. Bod 27 je jako vždycky bod různé, můj oblíbený bod, nikdo k němu nic nemá, což je parádní, to znamená, že já pouze ohlásím, že další schůze se bude konat 30. 31. 30. srpna tady v Bruselu. Přeji vám hodně štěstí a všechno dobré.